Vážení kolegové, chci vám navrhnout, abychom se usadili na místa, protože všechno v pořádku. A pokud všechno tady bude v pořádku, jako očekáváme, toto je naše poslední zasedání výboru za tohoto mandátu. Na pořadu jednání v bodu 3 ještě musí máme Eh, schválit zápis z 12. 13. února. V bodu 4 paní Ronzuli se rozhodla, že nebude diskutovat o těch eh, kompromisních návrzích, které nebyly eh, vyhotoveny, takže vám chci navrhnout, abychom to stáhli, protože bez debaty těžko můžeme hlasovat o tak citlivém prvku. A paní Ronzuli si tedy nepřeje Eh, aby eh, o tomto tématu hovořila, nemá ty kompromisní návrhy. Eh, museli bychom hlasovat o pozměňovací návrhy bez kompromisu. To znamená, že se k tomu budeme věnovat trochu později. Z naší strany musíme počkat, až paní zpravodajka na to bude připravena. K bodu čtyři tedy nyní k bodu pět, následně bude bod pět. A nebudu to déle protahovat, pustíme se do bodu 2, a to je sdělení předsedkyně. Já bych vám chtěla sdělit pět věcí. Služba zaměstnanosti. Máme tu zástupce rady? Nemáme. Ale rada by měla být informována o tom, co já teď chci sdělit. Byli jsme informováni, že rada se rozhodla o tématu veřejné služby zaměstnanosti. Náš vyjednávací tým, který já jsem vedla, jako další týmy, a Frederik Darden byl zpravodajem k tomuto tématu. Rada se tedy rozhodla přijmout prohlášení, jednostranné prohlášení o povaze sítě veřejné služby zaměstnanosti a já jsem žádala řecké předsednictví, aby eh, toto bylo až po vyjednávání, ale nám bylo po, eh, potvrzeno, že tento text prohlášení eh, že obsahuje jen obecný postoj rady na základě postoje ministrů. My jsme o tomto nebyli předem informováni. Nyní to tedy bereme na vědomí před koncem mandátu. Proto předsednictví navrhuje, abychom hlasovali na plenárním zasedání, ale abychom žádali, že ta eh, deklarace eh, rady nebude zveřejněna ve věstníku a aby text byl eh, přijat v prosinci. Musíme si vyjasnit s řeckým předsednictvím celou tuto situaci protože ti, kdo znají velice dobře spolorozhodovací postup, znají velice dobře i režim, za kterou dobí dochází k deklaracím. Rada se někdy pokouší eh, ovlivnit interpretaci daného tématu eh, a tedy i textu. Eh, nicméně parlament je spolu legislátorem a toto rozhodnutí tedy musí být eh, také předmětem souhlasu spolulegislátora, tedy parlamentu. Toto je téma, které bylo velice diskutováno na trialozích a v průběhu mandátu a je naprosto nepřijatelné, aby zde byla takováto eh, deklarace. Nyní rada chce přijít s deklarací a musíme tedy zjistit, zda účast veřejné služby zaměstnosti eh, v jednotlivých členských státech, kterou navrhuji, bude povinná nebo dobrovolná. A my e, jsme toho názoru, že by to bylo povinné. Rada tuto účast by chtěla mít jako dobrovolnou. Účast vyjedna, e, pardon, výsledek vyjednávání vedl k textu, který více méně uspokojil všechny. A rada nyní se přeje ještě jednou tedy vrátit k tomu tématu a stvrdit věc, která v principu už byla vyřešena ze všech stran. Takže pro nás je toto zcela nepřijatelné a e, já vidím z vaší řeči těla, e, že zapotřebí bych já dále se tím zabývala Eh, s řeckým předsednictvím, abychom tento problém vyřešili. Druhé sdělení. Chci připomenout, že budeme mít eh, společné slyšení s výborem pro rozpočet o iniciativě ve prospěch zaměstnanosti mládeže. Tato, toto slyšení se bude konat 1. dubna od 10 do 12.30. Všichni poslanci našeho výboru jsou žádáni, aby se zúčastnili tak eh, jsou vyzváni a dostanete záhy program tohoto slyšení. Už jsem vás nyní ale chtěla upozornit, abyste si to mohli zapsat do vašich kalendářů. Je to velice významná eh, iniciativa a je zapotřebí, abychom společně jako výbor EMPLA, výbor pro rozpočet, byli dobře reprezentováni. Třetí sdělení, a to je to nejdůležitější za celé dopoledne, na eh, konci zasedání se všichni vyfotíme, všichni členové výboru. A eh, ukončíme takto slavnostně tedy naše zasedání. A nyní nevyužité tlumočení. Eh, složení delegace do Říma bylo na poslední chvíli změněno a proto bude mít angličtinu místo Němčiny. Nevím, jestli to má finanční dopad, ale každopádně to je změna, která je opravdu na poslední chvíli, takže ano, eh, slyším, že to má tedy finanční dopad a to souvisí tedy se změnou eh, ze strany EPP. Dokumenty máme prostřednictvím e-meeting dispozici. Toto zasedání je webstreamováno a je e, přímo k dispozici po internetu. Takže můžeme říci, že už na konci tohoto mandátu jsme postoupili k, k elektronickému parlamentu. A nyní e, bod 3. Schválení zápisů ze schůzí konaných v následujících e, dnech. 5. prosince, 9. prosince, 17. prosince, 9. ledna, 22. 23. ledna, 3. února a 12. a 13. února. Takže myslím, že e, to je vše, co potřebujeme tedy k úspěchu. No a pokud nebudete mít námi, tak budou tyto, pořad jedna, budou tyto e, zápisy považeny za schváleny. A nyní tedy vynecháme bod 4 a jdeme na bod 5 a předám slovo zpravodajce pro vyjednávání s radou o prosazování směrnice 9671 AS o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Ano, 9671 ES je, je e, název té směrnice. Předávám slovo zpravodajce. Danuta Jazlověcka, prosím. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. 27 lutego zakończyliśmy negocjacje trójstronne. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, my jsme 27. Eh, dokončili eh, zasedání, tedy vyjednávání k této směrnici Eh, měli jsme celkem 12 setkání a mm, těch necitlivějším věcem, to je článek 3, 9 a 12, těm jsme se vraceli několikrát. Představitelé komise členských zemí a eh, parlamentu eh, dosáhli kompromisu. omlouvám se. Eh, i když se to často zdálo téměř nemožné. Jakožto zpravodajka eh, za Evropský parlament eh, na základě také s velkými zkušenostmi naší předsedající Váš Beres bych chtěla srdečně poděkovat stínovým zpravodajům za obrovskou práci. Stefanu Hughesovi, Nadě Girš, Elizabeth Schroeder, Tomášu Hendlovi, Milanu Caberchanovi, Filovi Benjanovi. Eh, paní kolegyně McIntyre. A děkuji také vašim asistentům a poradcům za spolupráci. Eh, dosažený kompromis je výsledkem naší společné práce a myslím, že všichni můžeme být hrdí na to, že Mission Impossible se podařilo dokončit. Od samého počátku práce na této směrnici eh, jsme se snažili velice o zajištění právní ochrany pracujících a zároveň eh, transparentnost ze strany zaměstnavatelů, který budeme žádat, aby plnili své povinnosti spojené s delegací, tedy s vysíláním pracovníků. Aby ty základní podmínky byly splněny, mají členské státy za povinnost vytvořit eh, jedinou oficiální internetovou stránku s informacemi o minimálních podmínkách eh, zaměstnanosti, eh, včetně mm, dalších informací a také institucí, které se zabývají základními a všemi povinnými zákonnými předpisy. Bude zde napsáno jaké mají práva všichni pracující a také eh, jaké povinnosti vůči něm mají eh, zaměstnavatele, aby tedy mohli vysílat své pracovníky do zahraničí. Členské země mají zapovinnost provádění kontrol a v této souvislosti mají k dispozici eh, kontrolní Eh, prostředky, například oznamovací povinnost eh, firmy před vysláním pracovníků, případně zrušení vyslání, a to včetně eh, plného rozsahu informace, informací o legálnosti své činnosti v zahraničí a také o dočasném působení pracovníků v dané zemi hostitelské. V rámci kontrolních prostředků zde máme také eh, prostředky, které dávají firmě za povinnost eh, zpřístupnit dokumenty, které stvrzují legálnost vyslání pracujících a také eh, musí uvést aspoň dvě kontaktní osoby. Jedna, která bude zodpovědná za průběžnou, průběžnou korespondenci poskytování informací a dále eh, osoba, eh, která bude přímo na místě vyslání pracovníků, plus eh, další kontaktní osobu, která zde nemusí být, ale musí být k dispozici pro kontakt s různými společenskými organizacemi. Také je třeba, aby země věděli, nakolik je legální činnost tato firmy a také aby bylo zabráněno eh, například tomu, eh, že by se eh, v rámci toho vyslání odhrávala nelegální činnost. Je třeba také dodržovat ustanovení Řím 1 a je zde povinnost členských zemí poskytnout právní ochranu pracujícím v případě, když jsou zaměstnávaní nelegálním způsobem. Čili samozřejmě eh, platí všechny právní předpisy, ale navíc je třeba chránit pracující. Eh, členské země si mohou eh, přidat ještě další vlastní kontrolní mechanismy za účelem stíhání nelegálního nelegálního zaměstnávání, případně fungování firmy, firm, které jsou pouze eh, poštovními schránkami. Eh, v rámci prosazování svobody pohybu je třeba, aby členské země zajistily to, že jejich kontrolní mechanismy budou přiměřené, opodstatněné a jsou povinny o těchto kontrolních prostředcích informovat komise a také tyto informace musí být zveřejněny na jedné centrální národní webové stránce. E, tyto informace ovšem e, neznamenají, neznamená, že tyto e, prostředky kontroly budou zároveň autorizovány. Týká se to například vysílání na určité stavební projekty, ale lze to rozšířit ještě dále. E, také se e, to bude týkat e, kontroly délky vyslání a také subdodavatelů. Jak víme, v řadě členských zemí existuje tzv. solidární odpovědnost a tato směrnice nic nemění na úpravách, které již existují v členských zemích. Členské země mají zapovinnost spolupracovat při stíhání nelegálního vysílání a prostřednictvím systému IMI bilaterálně co nejrychleji předávat informace, které stvrdí legálnost či nelegálnost vyslání pracovníků. Dále eh, směrnice zavádí systém trestu a pokud eh, pro eh, pohnání k zodpovědnosti zaměstnavatelů, kteří porušují předpisy. Evropská komise má zapovinnost sledování implementace a fungování této směrnice, dále do tří let od této zprávy je, má povinnost vyhodnotit fungování, zejména podle článku 3, dále článek 9, to, je, to jsou kontrolní mechanismy, a článek 12, to je účinnost solidární odpovědnosti a také účinnost uplatňování systému IMI a pokuta trestu a případně může komise po třech letech navrhnout úpravy těchto nástrojů. Podle mého názoru a zároveň názoru kolegů jde o kvalitní dokument, který zajišťuje právní ochranu pracovníků i transparentnost práva z hlediska zaměstnavatelů a e, také se vynucuje spolupráce členských zemí při stíhání nelegálního vysílání pracovníků. Závěrem bych chtěla ještě poděkovat kolegům, jejich asistentům, také pracovníkům sekretariátu našeho výboru, dále pracovníkům Evropské komise, radě a de facto čtyřem předsednictvím kyperskému, irskému, e, litevskému, řeckému všechna tato prostřednictví eh, spolupracovala na tom, aby došlo k co nejracionálnějšímu řešení problémů spojených s vysíláním pracovníků. A já vyzývám všechny, aby podpořili v hlasování tento dosažený kompromis s radou. Děkuji vám za tuto prezentaci, která je téměř vyčerpávající, paní zpravodajko. Přeje si někdo promluvit? Stephen Hughes a potom Thomas Handel, Elizabeth Schroeder. Eh, Chabauri. Tímto můžeme uzavřít asi seznam řečníků. Prosím, Stephen Hughes. Thanks, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych souhlasil s tím, že to je dobrá dohoda, ale eh, obávám se, že nemohu souhlasit, eh, protože si myslím, že ta dohoda nakonec dobrá není, protože jsme sledovali eh, už od poloviny 90. let toto téma a celá řada z nás se tomu intenzivně věnovala, zejména od doby, kdy došlo k rozšíření před sedmi lety. A zcela jistě tam bylo odvedeno velké množství práce, já s tím souhlasím a chtěla bych poděkovat zpravodajce za to, kolik energie do toho věnovala spolu i s dalšími členy vyjednavacího týmu, včetně stínových zpravodajů. Ale já se domnívám, že se nám nakonec nepodařilo dosáhnout dobré dohody protože je zde eh, nedostatečný text, který by dostatečně rozjasnil tu právní nejistotu v této oblasti. Eh, Rada eh, zde eh, řešila dvě hlavní body. Pokud se podíváme na ten postoj, který jsme získali po hlasování v tomto výboru v loňském roce v červnu a pokud se podíváme na postoj, který schválila v září Rada EPSCO, tak pokud se podíváte na tyto dva dokumenty a porovnáte je s tím závěrečným textem, který byl schválen 7. října, tak uvidíte, že vlastně nedošlo k nějakému takovému kompromisu, kdyby se obě strany nakonec shodly uprostřed cesty, jak by se očekávalo, protože Rada vůbec neustoupila nestoupla ani opít v těch zásadních věcech. Došlo k drobnému eh, zlepšení v článku 3 a v některých částech textu, ale myslím si, že jsou spíše ještě navíc zase zhoršeny eh, změnami v článku 9 a v tom, že v článku 12 nedošlo k žádnému pokroku. Už jsem hovořil o nedostatečné právní eh, jasnosti a Rada EPSCO se snažila prosadit to jako e, dobrou dohodu, protože hovořila, že v článku 9 je e, úplný seznam a na druhé straně jste byla e, naopak navrh toho otevřeného listu, takže se nakonec ukazuje, že toto všechno spíše povede ještě k větší právní nejistotě a myslím si, že by bylo zapotřebí ještě, aby se k tomu třeba vyjádřil Evropský soudní dvůr a aby tedy, eh, ale abychom se nedostali zpět do té právní nejistoty, ehm, kterou se snažil řešit třeba případ Laval. Eh, v září se dohodlo, že článek 7 bude mít úplný seznam a eh, vidíme, že celá řada odborů, včetně federace, třeba federace ECOS, se také do toho zapojovaly a já sdělím jejich názor. V článku 12 vůbec nedošlo k žádnému posunu. Jeden konkrétně jeden konkrétní stát vlastně vydíral radu, eh, nechtěli žádné změny v článku 12, takže nakonec tam nedošlo k žádnému posunu. A eh, obecně se tedy domnívám, že ten výsledek není dobrý a že to opět povede k právní nejistotě, kterou jsme se vlastně snažili odstranit. Chtěl bych ještě říci, že toto je můj osobní názor. Eh, hovořím jako člověk, který velice úzce sledoval ta jednání, ale dnes zde prezentuji pouze svůj osobní názor, protože členové, ostatní členové mé politické skupiny na to mohou mít názor jiný. Thomas Handel. Thomas Handel a potom Elizabeth Schroeder. Děkuji, paní předsedající. U této směrnice Eh, víme, eh, jak to bylo obtížné, ale já se vrátím k Bertoldu Brechtovi, eh, který řekl, že hora zařvala a porodila myš. Přesně tak to vypadalo. Bylo to velice obtížné. Výsledek výboru pro zaměstnanost byl vhodný pro další vyjednávání. Nicméně v trialogu jsme zjistili, že jsme se, e, jsme měli za partnery e, jakýsi vatikánský koncil, která, který vůbec nemohl někam ustoupit. My jsme se velice snažili o to, aby ta jednání pokračovala dál a já e, musím říct, musím připustit také to, že drobná zlepšení tady jsou Celkově ovšem o žádné zlepšání, zlepšení nejde, ten celkový výsledek je nepřijatelný. Já to nastíním na několika málo bodech. E, článek 3, ten nevylučuje to, e, že by u e, pracovníků, kteří jsou neoprávněně vysláni, se nemůže opět použít princip země původu. Čili Eh, to se týká potom odměňování pracovníků. My jsme eh, také eh, říkali, že je zde také problém s předáváním informací. Máme tady otevřený seznam různých omezení, což opět podporuje snahu a tendenci k obcházení předpisů a mm, také e, ta generální zodpovědnost hlavního, hlavní silací firmy e, je e, poněkud nedobrá. Dále tady máme to, že de facto eh, k ničemu jsme to neposunuli, čili možná, že by bylo dobré, eh, kdybychom to eh, de facto zrušili a nechali na příštím parlamentu, aby došlo k lepšímu řešení. Děkuji vám. Elizabeth Četre, Čaba Ery a potom Alejandro Sirka se jako koordinátor také požádalo slovo. Elizabeth Četre. Děkuji, paní předsedající. Eh, já už vlastně eh, si eh, uvědomuji několik let, že je to velice obtížně z právního hlediska. My de facto se snažíme upravovat pracovní právo v oblastech, ve kterých upravováno dosud nebylo. To už je velice obtížné i z hlediska smluvního. Je to velmi sporný, sporné téma. Komise se pokusila situaci poněkud oslabit Eh, nicméně nepodařilo se, my jsme se jako parlament prosadili eh, ve velmi důležitých částech a je důležité to říci. Eh, dále k té otázce hm, otevřený či uzavřený seznam. V tom textu je jasné, že jde o otevřený seznam, což znamená, že členské země si mohou sami zvolit, jaké Eh, jaká opatření přijmou, musí se tedy držet smluvního rámce, ale na rozdíl od současné situace, kdy eh, tento rámec byl dán pouze výnosy soudního dvora, tak nyní tento rámec stanovíme my. Je to skromný pokrok, není v ničem dokonalý, ale eh, není, není možné říci, že to dříve bylo daleko lepší. Já eh, bych si byla přála, abychom docílili většího pokroku. Snažila jsem se o to. Eh, víme, co je příčinou toho, že se nepodařilo postoupit dále. Víme, v čem jsou ty problémy, kde předsednictví bylo ochotno nám více ustoupit, kde bylo tlačeno ke zdi. Víme, co se dělo v zákulisí, ale Navzdory tomu všemu se nám podařilo dosáhnout drobných pokroků, eh, zejména eh, jsme odmítli to, co jsme si nepřáli se strany komise. V příloze 1 bojujeme proti eh, firmám, které jsou poštovními schránkami. Zatím jsme v Evropské unii nic takového neměli. To znamená, že tady se nemůžeme srovnávat s tím, co bylo dříve a co je teď. Eh, my jsme to sice eh, nedosáhli tak, jak jsme si přáli ideálně, nicméně musím říct, že to, co jsme si přáli dosáhnout článku 3, tak to všechno jsme dostali. A ještě bych chtěla se dostat k té otázce, co nastane v případě těch, kteří eh, jsou reálně vyslanými pracovníky, ovšem e, za nepřípustných podmínek. E, to má dvě části a ta druhá část rozhoduje. E, zatím se nikdy nestalo, že by v evropském právu byla tak silná ochranná klauzule pro oběti těchto podvodů. A je to skutečně reálný pokrok k posílení pozice postižených. Eh, skutečně nikde jinde a nikdy dříve v evropské legislativě jsme nic takového neměli. Jestliže se někdo dneska zeptá, v čem se nám podařilo posílit práva eh, dotčených pracujících, tak je to právě zde. Článek 3 vůbec obsahuje eh, mnoho míst, kde se posilují práva pracujících. My jsme zatím neměli žádnou takovou úpravu při vysílání pracovníků, kde by práva eh, pracujících byla takto posílena. A my se vlastně opíráme nikoli o svobodu pohybu, níbrž se pohybám, eh, opíráme o směrnici o vysílání pracovníků tady je to vlastně poprvé stanoveno v zákoně. Já bych skutečně velice ráda viděla nějaký zákon, kde by bylo napsáno, v této oblasti dochází k masivnímu zneužívání. Ale my to tady říkáme, zde dochází k zneužívání, proto je třeba, aby členské země jednaly nebo je to její kompetence. Eh, skutečně v žádné jiné legislativě EU to není vyjádřeno takto jasně. My jsme tady vložili prst do rány a teď eh, otázka je, jestli eh, to chceme hodit do koše nebo ne. A ještě závěrem článku 12. S tím článkem jsme měli velké potíže a tady musím pochválit pana komisaře. Tady Eh, on měl odvahu takovou to zodpovědnost zakotvit, eh, protože dnes máme zatím jenom osm členských zemí, eh, kde je toto zákonem řešeno. Čili skutečně eh, těžko se to řeší, eh, zvláště tady vzhledem k tomu, že je to kompetence v rukou členských zemí. To je faktum, na kterém nechceme nic měnit, protože chceme, aby články 4 a 5 této vysílací směrnice se e, říká, která kompetence patří členským zemím, která komise a na tom nechceme nic měnit. A to bylo velice těžko, těžké. Na jedné straně naše ambiciozní úmysly a e, na druhé straně e, jsme šli do něčeho, co členské země mohou, ale také nemusí regulovat. My jsme tedy Eh, nám se podařilo eh, udržet vysokou míru tlaku na Evropskou unii, eh, takže se prostě jim nepodařilo článek 12 úplně škrtnout. Je to tedy první krok, můžeme jít ještě dále a zanecháváme si tady určitý prostor pro eventuální pozdější možnost jít dál. My dnes máme situace, kde 20 členských zemí tuto úpravu nemá a dnes prostřednictvím eh, tohoto ustanovení si mohou takovouto legislativu zavést. No a navíc tam máme tu revisní eh, klauzuly v této směrnici. Čili situace vypadá asi takto. Já bych tedy řekla, že se nám za eh, velmi problematických podmínek podařilo dohodnout napříč všemi frakcemi a dosáhnout zcela konkrétního pokroku v určitých zákonných ustanoveních ve prospěch posílení práv pracujících. A to je to kladné na celé věci. A je to pokrok, který dosud neexistoval eh, v evropské legislativě. Ta směrnice není dokonalá, samozřejmě za daných podmínek ani dokonalá být nemůže. Ale když se podíváme, jak probíhalo jednání a co probíhalo kromě eh, toho, tak skutečně se nám podařilo dohodnout něco, co stojí za to. Pokud bychom to ovšem naopak eh, shodili, pak myslím si, že v příštím parlamentu eh, se asi nebudou měnit rámcové podmínky ani ta konstelace východ proti západu a také eh, máme poměrně obtížnou smluvní situaci, to se hned tak nezmění. Čili já si myslím, že v příštích pěti letech celkem nebude dosaženo výrazného pokroku proti tomu, eh, co jsme dohodli teď. Členské země by tedy měly ukázat, jestli jsou schopny efektivně kontrolovat fungování vysílání pracovníků. Takže já si myslím, že je to směrnice, na které lze dále pracovat a také lze ji účinným způsobem uplatňovat. Každopádně je to věc, kterou jsme nyní dali do legislativy a není to jenom na soudu, aby si s tím dělal, co si myslím. Děkuji. E, nyní k nám přišla Nadia Hirš, která je koordinátorkou za liberály a e, já tedy bych jí také chtěla ještě dát slovo za liberály. A nyní čaba Ory. E, ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych vyjádřit dva komentáře. Za prvé, myslím si, že musíme vyjádřit respekt a uznání všem, kteří se zabývali tímto návrhem, včetně zpravodajky, včetně členů vyjednavacího týmu. Vím, že tento tým pracoval velice usilovně a držel se té, toho postoje, který přijal Evropský parlament. A většina eh, poslanců za skupinu ELS podpořila tuto dohodu a myslím si, že i to je něco, co by se mělo ukázat eh, při hlasování. Já na to mám svůj vlastní osobní eh, názor, takže teď budu hovořit nikoli co by koordinátor, ale vyslovím svůj osobní názor. Chtěl bych říci, že souhlasím s tím, co říkal Steven na začátku této diskuse. Nejedná se zde o tom, že byste měl být, nějak, být nějaké nové nařízení, ale hovoříme o prosazování, o uplatňování těch konkrétních ustanovení. Podařilo se nám dosáhnout určitého pokroku v těchto oblastech, ale my jsme si přáli dosáhnout eh, jasných pravidel a tam eh, jasných pravidel pro uplatňování a to se nám nepodařilo, eh, protože my jsme chtěli méně pravidel a teď se to vlastně všechno ještě navýšilo. Počet pravidel se zvýšil. Chodí nám spousta dopisů od odborů, od Združení zaměstnavatelů. A eh, oni v těch dopisech říkají, že ten návrh nezlepší tu situaci, že to nezjednoduší, naopak to, eh, tu právní nejistotu ještě zhorší. A všechny tyto dopisy nás přiměly k tomu, abychom pokračovali v této diskusi, abychom usilovali o vyjasnění textu, a nesouhlasím, nemyslím si, že bychom měli schválit tento text v prvním čtení, když je tam tolik nejasných věcí. Teď se chci ještě vyjádřit k článku 9. Jak již říkal Steven, je to vlastně v podstatě v praxi uzavřený list, ale ostatní zase říkají, že, že ne, že, to je, že ten list je otevřený. Takže i to samo o sobě ukazuje, že jste vlastně v jednom bodu, že existují naprosto diametrální rozdíly. A domnívám se, že i ten celý postup vypadá dost nejistě. A e, také se zde hovoří o tom, že ta kontrolní opatření mají být e, přiměřená, ale kdo to bude hodnotit? Ta jsou opravdu proporční, zda jsou e, přiměřená. Bude to k soudu? Budou tam nějaké právní spory, právní diskuse? A jaký bude závěr? Protože pokud tam nebude fungovat opravdová kontrola, tak to bude znamenat, Je e, zapotřebí skutečně brát vážně tyto obavy, obavy těch, kdo si přejí podpořit práva pracujících. A jiní mají obavu o vnitřní trh, e, říkají, že to budou problémy pro vnitřní trh, které se pak velice obtížně budou e, řešit. Je tu velká právní nejistota způsobená těmito současnými ustanoveními. Osobně se domnívám, že by bylo moudré tuto diskuzi ponechat otevřenou, nezavírat toto téma při prvním čtení, ale ještě mít příležitost k druhému čtení. Někteří uvádí, že eh, pro následující mandát to bude možná vhodnější, že nevíme, jak bude možné hledat možná eh, řešení. Je ale zapotřebí ještě hledat co zvyjasnit eh, ohledně ustanovení, která zde jsou uvedena třeba, že tu máme pozitivní vývoj, určitý pokrok, kterého bylo dosaženo. Podařilo se nám najít lepší definice, například eh, definice pro ty eh, podnikatele. A je zapotřebí, aby tento text byl také přijat radou. Eh, myslím, že že potřebujeme jasnější směr pro uvádění do praxe, jak máme dále postupovat, kdo má co eh, konkrétně dělat, jaké jsou eh, možné eh, právní mm, možnosti. Naše hlavní cíle nebyly dosaženy, ale došlo k určitému pokroku. A to je pro nás příležitostí k radosti. Je zapotřebí ještě vyjasnit body, u kterých jsme rozděleni a které jsou sporné i pro zaměstnavatele, i pro pracující jako takové. Chci zdůraznit, že ty názory jsou odlišné, Většina kolegů se shodne na přijatelném eh, znění a pak uvidíme. Děkuji, Alejandro Serka, Sapotnadia Hirš. Prezidenta, estimados kolegas. Děkuji, paní předsedkyně. Socialisté eh, se eh, už tomu věnovali poměrně dlouho, jak již říkal pan Stephen Hughes, tak um, i jak naše politická skupina, tak i pan Steven Hughes se tomu věnovali, protože to je věc, která je velice důležitá, která um, nás buzuje velké obavy. Eh, jedná se o vysílání pracovníků v kontextu poskytování služeb, což je téma, eh, které vlastně vyplynulo v souvislosti s Bolkesteinovou směrnicí. A chci vám připomenout, že Evropský parlament eh, chtěl eh, zaručit eh, práva nikoli pouze pracovníkům, ale i společnostem, zde, nebyl, zde nebyl sociální dumping, aby to ta možnost vysílání pracovníků nevedla k sociálnímu dumpingu. Chceme, aby ti vyslaní pracovníci měli stejná práva, rovná práva jako pracovníci v tom uh, hostitelském státě. Smí zde být rozdílné pracovně právní eh, podmínky. Bolkestajnová směrnice, byla to tedy Bolkestajnová směrnice a eh, je důležité, abychom zajistili, že zde bude rovnost mezi jednotlivými společnostmi a jednotlivými pracovníky. Ehm, chtěli jsme zabránit podvodům na evropské úrovni. Byla zde legislativa, nebo tato směrnice z roku 1996, Nicméně Evropský soudní dvůr ehm, vlastně ve svých rozsudcích ehm, se vyjádřil ke kolektivním smlouvám, hovořil o tom, že vlastně Eh, nebo vypadalo to tak, že ekonomické hodnoty jsou vlastně důležitější než práva pracovníků, a což vedlo k velkému pobouření a v členských státech je to tak, že stovky tisíc eh, pracovníků jsou vysíláni, poskytují služby, ale eh, jejich ceny jsou dva až třikrát nižší, než jsou ty eh, platy nebo ty mzdy v těch hostitelských zemích, takže ta rovnost zde neexistuje. Pak jsou zde takové ty fiktivní firmy, které jsou pouze fiktivně usazené v těch hostitelských státech a Eh, zejména z těch chudších zemí nebo z těch méně rozvinutých zemí přichází eh, do jiných členských států pracovníci, kteří poskytují služby za naprosto eh, neférových podmínek. V podstatě se jedná téměř o otrockou práci. A na druhou stranu firmy, které dodržují předpisy, tak se cítí, že jsou vlastně poškozovány, protože jsou v nevýhodné pozici vůči těm nepoctivým firmám. Takže Problémem je však ta samotná směrnice z roku 96 a také smlouvy, které eh, neřekly jasně, jak je, jaká má být rovnováha mezi různými právy a různými povinnostmi. Takže teď, ať už ta legislativa nová bude jakákoliv, tak ta legislativa nebude dostatečná, protože vlastně jsou zde určité základní problémy, což je vlastně nesymetrická situace Eh, v jednotlivých, eh, co se týče ochrany práv pracovníků v jednotlivých členských státech. Eh, předseda Barozu, když kandidoval o znovu zvolení, řekl, že by zde musí dojít k pozmění směrnice 96 a to byla také jedna z podmínek, aby byl znovu zvolen předsedou komise a on to vlastně nedokázal toto zlepšit. A Eh, musíme se usilovat o zlepšení toho stavu, který eh, přinesla směrnice 96. Ty nepoctivé firmy eh, musí být jaksi, nebo musíme, musíme právě řešit tu otázku těch nepoctivých firm. Spolupracovali jsme i se stínovými zpravodaji, se zpravodajkou, snažili jsme se Eh, omezit ty kanály, které umožňují podvody. Snažili jsme se odstranit ty nedostatky, které pak eh, vedou k možnosti podvodu. Nicméně stále zde zůstávají určité pochybnosti. Některé otázky se vůbec neřešily. Eh, jde i o to, že je zde různý výklad smluv a při požívání práv existuje asymetrická situace vytváří se tím vlastně velké takové sociální pobouření, sociální problémy a e, vede to třeba i k nárůstu xenofobie a rasismu, k, vede to k nárůstu i euroskepticismu. Takže jak e, o tom hlasovat? mezi socialisty existuje jednomyslnost v tom, že chceme pozměnit tuto směrnici, opravdu chceme změnit tu situaci asymetrie v tom primárním právu, protože tam opravdu je eh, nesymetrická situace, co se týče uplatňování primárního práva v Evropské unii. A mm, jedná se vlastně o e, směrnici, která se uplatňuje, nebo která se má uplatňovat ve 28 členských státech. v Každá je úplně jiná situace. Máme zde také 28 e, národních právních úprav. Vyslechli jsme si celou řadu kolegů, kteří hovořili o tom, že v jejich zemích třeba ta směrnice změnila situaci. Někteří se domnívají, že v jejich zemích došlo alespoň k menšímu zlepšení, takže oni by hlasovali pro. A ostatní se třeba domnívají, že v jiných členských státech to vlastně všechno zůstalo při starém, že se nic nezlepšilo. Pak jsou zde ještě další kolegové, kteří mají další jiné názory, pak jsou zde i názory odborů. Mm, jsou zde i názory, které říkají, že vlastně e, to, jak si úplně e, zastaví nebo zpomalí snahy vnitrostátních orgánů, aby řešili ty nepoctivé, to nepoctivé kování, konání. Jde o to, aby zde byly minimální, standardní, e, minimálně, minimální standardy pro země, kde vůbec nejsou žádné takové kontrolní mechanismy. Hmm. Kolegové, já se domnívám, že je dobře, že Evropský parlament eh, naslouchá tomu, eh, co lidi pálí, co se vlastně tomu, co se děje na ulici, co se děje v Evropě a uvidíme, jak to bude 25. května. Tam se teprve uvidí, zda lidé budou mít pocit, že jsme je zastupovali nebo nezastupovali. Lidé ukážou ve volbách, zda mají pocit, že Evropský parlament a rada e, jim naskou, naslouchali. Protože to vypadá trošku, že se zapomíná, že Evropa má být založena na sociálně tržním modelu ekonomiky. A e, tato směrnice, o které teď hovoříme, asi nevyřeší ten, e, tyto problémy. Takže v naší eh, společnosti budou, tedy pardon, v naší politické skupině budou lidé hlasovat podle vlastní volby, podle svého vědomí a svědomí. Já jsem eh, uzavřela řečnický seznam a ještě dám slovo paní Nadě Hirš. Vielen Dank, Frau. Děkuji vám, paní předsedající. Především bych za liberální frakci chtěla srdečně poděkovat paní zpravodajce za kvalitní a intenzivní spolupráci. Myslím, že u těch eh, hodinových jednání, u těch dlouhých jednání bylo jasné, že jde o téma nejednoduché, ale že existuje všeobecná vůle dosáhnout slušného výsledku. Myslím si, že výsledek, kterého jsme dosáhli, je takový, že každý je schopen se s ním smířit. Určitě k pokroku došlo a e, my jsme bojovali s určitými deficity. Měli jsme prostě situace, e, které si vyžádaly zákonné vylepšení. A jestliže někdo chce zlepšit současnou situaci, byť jen o málo, pak je třeba, abychom tuto zprávu dnes podpořili a tento výsledek trialogu. Máme zde posílenou ochranu pracujících a jasnější situaci pro podniky. A to podle mě jsou dva důležité body. Pokud bychom chtěli čekat na to, až budeme mít všechno ošetřené dokonalé, tak eh, to bychom se nemuseli dočkat a v podstatě, kdybychom to v Evropě takto dělali, tak bychom se nikdy nedostali tam, kde dnes jsme. Dnes tedy můžeme říci, že s nejlepším svědomím se nám podařilo dosáhnout něčeho, co je dobré pro pracující, pro jejich ochranu, ale také pro podniky. Tedy zlepšení tady je Členské země si mohou zavádět ještě kontroly na tento rámec, mohou bojovat proti dumpingovým mzdám a je to bez zbytečné byrokrace. Členské země jsou velmi odlišné. I to jsme ohlednili. Za liberální frakci tedy mohu říci, že to není dokonalý výsledek, ale je to určité zlepšení. A to je důležité, protože pracující jsou tím nejslabším článkem v celém procesu a kdo, je, kdo jim chce pomoci, tak ať hlasuje pro, tak jako my, liberálové. Ehm, Děkuji vám, ehm, milá paní místopředsedkyně. Tím jsme došli na konec našeho seznamu eh, řečníků a jako předsedkyně tohoto výboru a také vyjednávací eh, skupiny bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům, kteří odvedli velice obtížnou práci za obtížných podmínek. Mandát eh, byl vypracován tedy za těchto podmínek tak to bylo odhlasováno. Já jako předsedkyně bych chtěla říci čtyři poznámky. Chci to říci, že v tom vyjednávacím týmu, eh, a tam už jsem to uvedla, není to si říci eh, i veřejně na našem zasedání výboru, eh, v tomto tématu jako v jiných jsme měli potíž jako Evropský parlament při vyjednávání s radou, protože podmínky na radě jsou definovány na vyšší úrovni. To umožňuje obecnější eh, postup k otevření eh, vyjednávání, což to pokaždé tak není, ale na druhé straně za těchto podmínek mandát eh, tak jak byl definovat, definován na radě, je zapotřebí, abychom dosáhli určitého zblížení postojů, k čemuž k čemu jsme teď směřovali eh, s určitými obtížemi. V tomto eh, kontextu je zapotřebí se podívat na to, jak eh, celý vyjednávací tým, včetně všech členů, dokázal zlepšit ten text rady. Jsou to určité nové prvky, které byly zavedeny do textu při vyjednávání a máme jistotu, která nám umožní díky tomuto vyjednávání tedy se zbavit předchozí eh, nejistoty. Třetí prvek, který jsem chtěla zmínit, Ve spolurozhodování je zapotřebí mít vyváženou, eh, vyvážené postavení všech partnerů. A viděli jsme zde rozhodnost Evropského parlamentu, jasný mandát, jasnost našeho mandátu při vyjednávání u jednotlivých bodů, o kterých jsme vyjednávali a to je skutečně velice důležitá věc. A ještě poslední věc. Eh, hodně bylo již ráno zmiňováno to, co už někteří zmínili na začátku eh, mandátu, případ Lavale Viking, kde se jednalo o o to, jak revidovat směrnici nebo jak nalézt eh, lepší rovnováhu. Tu jsou ještě otevřené body, které se musí dále dojednat. A zejména co se týče rovnosti zacházení, to je otevřená otázka i do budoucnosti. A eh, je tu tedy možnost dvojitého nebo dvojího právního základu. Máme-li směrnici takovou, takového typu, je je to lepší než nevyváženost nebo eh, nerovnost eh, právních základů. Doufám, že většina tohoto výboru eh, je také tohoto názoru a že budeme tedy říci, že výsledky tohoto vyjednávání jsou významným eh, pokrokem v tématu, které bylo velice obtížné a kterým jsme se v tomto mandátu zabývali. Tento bod jsme tedy eh, doprobrali, za chvilku budeme hlasovat o výsledcích trialogu, ale ještě jsem chtěla eh, se změnit, stejně jak už jsem to uvedla na začátku. V bodu čtyři. jsme měli vést diskuzi o zprávě návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008-94-ES e a 2009-38-ES e a 2002-14-ES, e 98-59 a 2001-23. Nyní předám slova paní Ronzuli. V podstatě v tomto bodu bychom měli eh, eh, vyjádřit, jak byly Eh, vyjednány kompromisní pozměňovací návrhy, ale paní zpravodajka si nepřála vytvořit toto, sepsat tyto pozměňovací kompromisní návrhy, takže jsme v jedinečné eh, situaci v průběhu mandátu, kdy kompromisní návrhy tedy nebyly předloženy členům výboru. Předám slovo paní Ronzulli. Bene, vedo che... Děkuji. Vidím, že v těchto pěti letech eh, se eh, stalo tedy, že jsou podany stranické návrhy. Není pravda, že jsem neumožnila, aby se sepsaly kompromisní návrhy. Není, eh, není pravda, že by to nebyla dobrá vůle vyslechnout návrhy kolegů. Ale kompromis se nazývá kompromisem, protože pravděpodobně se při něm daří jít určitým směrem. A nebo se najdou určité body, které se ubírají stejným směrem, třeba ne všechny, které byly předloženy, třeba nejsou identické, ale právě z toho důvodu, že to může být víceméně společná vůle z různých stran jít stejným směrem, ale tentokrát to tak nebylo. V tomto případě tu nebylo jediného společného bodu a pozměňovací návrhy, které byly předloženy jednotlivými politickými skupinami, se řídily opačnými eh, směry. Takže Toto je vysvětlení. Nejde tedy o nedostatek eh, respektování konfrontace s názory ideů eh, kolegů nebo názorů těch ostatních. To já bych ráda vyjasnila, protože bych byla rada, aby zde vznikl takovýto názor. Eh, je to prostě respekt k práci ostatních, eh, třeba, že mají jiné názory než já v tomto případě. Podle mého je tato zpráva velice důležitá, je důležitá i pro pracovníky, kvůli pracovním místům, eh, je důležitá i pro ty, kdo vytvářejí pracovní místa a samozřejmě pokud nemáme společné prvky, tak nemůžeme na jejich základě vybudovat kompromis. To je tedy vysvětlení toho, co vy jste právě uvedla což neodpovídá skutečnosti. Už jsem eh, vícekrát o tomto tématu hovořila, takže já teď eh, nechci to už více opakovat, eh, než budeme hlasovat. Jenom si říci, že pracovníci, kteří údajně mají rovná práva, tak to tak není v 28 členských státech, to jsou legislativy a často tyto normy jsou, za, jsou více zaručují eh, situaci um, pracujících než uh, takováto směrnice. A na konci mandátu eh, bychom těžko mohli probrat úplně všechno, ale mohli bychom se zabývat alespoň těmi směrnicemi, které poskytují největší záruky, například u těchto námořních pracovníků. tomto historickém okamžiku eh, dojde tedy eh, Dojde tedy k zastavení eh, směru, který mě připravil ten nejobjektivněji, tedy ten nejlepší, který zaručoval práva jak poskytovatelům práce, tak poskytovatelům pracovní síly, tedy pracovníkům takovým. A já bych ráda zajistila, že pracovníci na moři, tedy námořníci, že budou mít zaručena práva, že budeme mít patřičnou úroveň ochrany a také současně konkurenceschopnosti, protože to je další téma, další problém eh, tohoto sektoru, který v současné době mm, trpí. Eh, jedná se tu také o plavidla, která se plaví pod vlajkami třetích států. A je zapotřebí, abychom měli taková opatření, která nebudou ukládat obrovské náklady Eh, zaměstnavatelům. Pokud rejdař má čelit velkým eh, nákladům, velkým výdajům, které mu nebudou zaručovat konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni, tak okamžitým dopadem bude ukončení podněta, podnikatelské činnosti. To znamená, že eh, pracovníci přijdou o práci a podnik zavře. Pracovník musí mít svobodu Eh, eh, zda si chce zvolit práci v jiném státě, nesmí být k tomu nucen. Musíme být konkrétní, musíme být realističtí a společně vytvářet normy na ochranu pracovníků. Takže neustupujme pokušení eh, přijímat normy, které nejsou realizovatelné. Já teď apeluji na vás všechny, nepřistupujme na předvolební slogany, na nerealistické cíle a normy, které stejně nebudou chránit více pracovníci, kteří již jsou chráněni. Omlouvám se, že jsem o tom hovořila eh, s velkým zápalem, ale bylo by mi opravdu líto, kdyby to všechno přišlo na zmar. Paní zpravodajko, ono to není zvykem, ale já opravdu nesouhlasím s vaší interpretací mých slov. Já jsem poukázala na to, že zde nebyly kompromisní pozměňovací návrhy. A realita je taková, že tu nejsou kompromisní pozměňovací návrhy. Máte je, my je nemáme, tak to je všechno. Slovo má paní uh, Baldacino. Kdo si ještě přije promluvit paní Baldacino a ještě další? No, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem opravdu překvapena tím, co teď právě říkala paní zpravodajka, protože my jsme se eh, vůbec ani nesetkali, nebyla žádná schůzka, protože paní zpravodajka neměla čas ani na nějakou diskusi a už vůbec neměla čas na pozměňovací um, návrhy. Ano, historický okamžik, ale je to historický okamžik pro všechny. A to proč? Protože se to musí stát teď. Ten správný okamžik je teď. A já jsem přesvědčena, že my teď musíme hájit jejich zájmy. Nemůžeme je ponechat eh, mimo eh, rozsah eh, legislativy v Evropské unii. Ano, jistě, já bych to také ráda dokončila, já jsem vás taky nechala dokončit. Není pravda, že náš návrh by poškozoval konkurenceschopnost. Například, paní předsedkyně, já si přeji, abychom měli eh, plodnou diskuzi o Eh, začlenění práva námořních pracovníků do této směrnice, abychom brali v úvahu specifické okolnosti celého tohoto druhu podnikání, ale měli bychom také o tom diskutovat dnes, protože tu nebyly žádné kompromisní návrhy, je velice důležité, abychom aktualizovali tyto směrnice a abychom se zeptali sami sebe, zda ještě můžeme eh, ospravedlnit tuto situaci mezi eh, námořními pracovníky musíme se zabývat mm, specifickými prvky námořnického sektoru a také dohodou mezi sociální partnery, to je eh, to je eh, námořní umluva a Mezinárodní organizace práce je zapotřebí zajistit úroveň práv pracujících a zajistit, že sociální partneři eh, budou Eh, mít jasně eh, zajištěno se například při prodávání plavidel. Nebyl to žádný pokus eh, o vytvoření kompromisu ze strany zpravodajky. Já bych si ráda přála, abychom o tom diskutovali, aby byla plodná tato diskuze, ale ona se v podstatě žádná neodehrála. Zpravodajka je na extrémnější vlně než komise. Téměř zcela ignoruje zásadní vývoj mezi sociálními partnery, a moderní komunikační techniku, která, která je důležitá pro konzultaci pro námořníky a nebylo uspořádané jediné setkání stínových zpravodajů. Že to není pravda. Já jsem například nebyla pozvána na to, co ty říkáš. To není pravda. My jsme žádali abychom měli schůze, na kterých budeme diskutovat o tomto dokumentu a že na nich se stavíme kompromisy. Ale ty jsi to nepřijala. Takže to chci vyjasnit na tomto místě, že v žádném případě, paní přesně, eh, ta, tento text nezlepšuje práva eh, námořníků a já jsem skutečně zklamána, jak už jsem to řekla. Pokud jste skutečně přesvědčení, a tady nejde o volby. To je principiální otázka. Tady nejde o volby. Jedná se tu o princip ochrany pracovníků a jejich práv. A pokud to věříte, tak bychom měli brát na vědomí, co bylo předloženo. Děkuji. cette salle est extrêmement pratique pour la Je velice užitečné to, co se nyní eh, eh, děje při této diskuzi, abychom měli tedy eh, v diskuzi seznam řečníků. Paní Sariseja, ještě někdo chce promluvit? Protože pak uzavřeme seznam řečníků. Pan Filip Debaker a ještě někdo? A já potom ozývá se ze sálu. avec tact esprit de négociation et de compromis. Tedy s duchem eh, vyjednávání a kompromisu. Paní Sarjesaja. Uh, thank you, Madam Chair. I'm going to use my mother tongue. Děkuji za slovo. Já budu hovořit svým mateřským jazykem, budu hovořit finsky, takže se prosím přelaďte na případně nebo se nasaďte sluchátka. Co se týče této směrnice, o zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, tak eh, zde jde o to, že když je loď eh, prodána eh, z jednoho členského státu do druhého členského státu, tak to povede k problémům, protože z námořníci, ti pracovníci, kteří tam pracují na té lodi, vlastně by se měli by měly dále pokračovat na té lodi. Já mám pocit, že by se ta směrnice neměla uplatňovat tak široce, jak navrhuje komise, protože by to vedlo k situaci, kde vlastně ty lodě budou, protože, někdy, protože by to vedlo k tomu, že ty lodě se budou prodávat mimo Evropskou unii, což sníží počet eh, těchto pracovních míst v Evropské unii. A dále se domnívám, že mm, případné kompromisní návrhy to rozhodně už nemohou vylepšit. Takže eh, nesmíme eh, podpořit tento návrh komise, protože by to vedlo ke snižování pracovních míst v Evropské unii. Děkuji. Je, eh, Já jsem se spletla tlačítko, takže teď ještě další řečnice a pak budeme hlasovat. <laughs> I don't want to intervene in a, in a big fight. No. Uh... Já se nechci zapojovat, nebo já se o to nechci nějak prát, o to místo u mikrofonu. Chci pouze říci, že si myslím, že ty uh, diskuse jsou příliš rozjitřené, měli bychom se soustředit na skutečnosti. A skutečnosti jsou minimálně mně velice jasné. A já, jsem, já také souhlasím se spravodajkou v tom, jak postupovala. Spravodajka předložila několik pozměňovacích návrhů, které podle mého názoru můžeme podpořit. O co jde? 28 členských států eh, byste měla mít legislativu, která chrání praco- eh, ta, eh, pra, námořníky. Dále zde existuje sociální dialog. V celé řadě členských států člen, sociální dialog jasně ukázal, jak by se ta situace měla řešit. A myslím si, že tento návrh komise by to vlastně nakonec zhoršilo, že by to zhoršilo postavení eh, těchto pracovníků v celé řadě věcí. A z toho eh, důvodu také byl i tento návrh několikrát pozměněn, byly zde pozměňovací návrhy. Moje skupina podpořila tento postup a myslím si, že vůbec není nutné se nějakým způsobem tady eh, rozčilovat. Eh, jsou zde různé názory, eh, poslanci mohou mít různé názory, jak ty problémy řešit, ale teď zde máme různé pozměňovací návrhy, máte před sebou hlasovací seznamy a můžete se rozmyslet a hlasovat podle svého názoru. Já si myslím, že to všechny strany slyšely. Ještě Elizabeth Schroeter a pak opět paní zpravodajka, aby uzavřela. Um, ja, vielen Dank. Děkuji vám. Stručně. Mám určitý problém eh, s tím, eh, že eh, tady je podpora k tomu, aby se to dále vyhlodávalo, vyprázdňovalo. My tady máme evropské pracovní právo a každá výjimka, každá výjimka znamená problém. To jsme zažili teď u vysílání pracovníků, takže my skutečně vidíme, jak je to obtížné. Proto eh, zde komise se snažila E, tuto, e, nebo alespoň některé mezery zde uzavřít. Má to tady určitá zlepšení, ale návrhy paní e, zpravodajky se ubíraly naprosto špatným směrem a naopak ty různé mezery zvětšuje. A já myslím, že tímto způsobem bychom k tomu neměli přistupovat a měli bychom pozměňovací návrhy paní zpravodajky odmítnout. Předám slovo paní zpravodajce. Vy jste eh, se zmiňovala o určitých eh, věcech. Já bych vám ale chtěla připomenout, abychom mm, citlivě vnímali bezpečnost eh, pracujících pracovníci v námořnictví mají určité obavy. Například eh, vzpomeňme si na kostu Concordy, nemůžeme říci, že by rejdaři činili vše, co mají. A že bezpečnostní podmínky jsou skutečně plně plněny. Předám ještě slovo tedy na závěr této diskuze paní zpravodajce nemáme kompromisy, budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nemám mnoho, co bych dodala. Chci poděkovat kolegům, kteří poděkovali, eh, kteří eh, pochopili, pardon, eh, jaký je můj postoj. Slyšela jsem celou řadu sloganů dnes ráno. Nejedná se o nedostatek ochrany, naopak, protože 18 členských států už má svou legislativu, takže už je tu ochrana členských států. Jaký smysl má ohledně, eh, jak bych to řekla, eh, děr v síru? Eh, ještě předložit směrnici, která je už teď stará, zastarala a způsobila by celou řadu problémů s legislativami, eh, které už teď platí a jsou eh, legislativami, které poskytují větší záruky a jsou bezpečnější. Měli bychom mluvit o, o příklad, které známe. On ten příklad Kosty Concordie nemá nic společného s tím, že by rejdaři něco nechránili. Je to osobní chyba a v současné době je veden proces a velice citlivý proces e, v tomto případě, takže já bych ráda předešla tomu, že se budou citovat příklady, které nemají nic společného s touto zprávou. Pracovníci jsou chráněni, mají ochranu. Když se hovoří o bezpečnosti, tak vás chtěla ujistit, že pro mne stojí bezpečnost na prvním místě, protože pocházím z profesního prostředí, kde bezpečí bylo naprostou prioritou pro mé pacienty pro nemocné lidi. Když eh, nebudeme myslet na bezpečnost při psaní zprávy, je zapotřebí přece myslet především na bezpečnost a, a, a blaho eh, lidí ještě předtím, než pomyslíme na rejdaře, na podnikatele. Já vím, že rádi využíváte e, slogany, když už tedy hovoříme o ochraně pracovníků, tak nechme slogany doma, protože pak se stane to, že pokud tyto slogany budou přijaty, tak bude větší nezaměstnanost v námořnictví. Dobře, tímto jsme dokončili diskuzi a hlasovat se bude za chviličku. Začneme tedy hlasovat. Všichni máte hlasovací karty? Budeme tedy teď eh, cvičně hlasovat, abychom zjistili, eh, zda nám hlasovací zařízení funguje. Prosím, hlasujte. Jeden liberál je tu navíc. Mělo by to dobře fungovat. Prosím, ještě jednou tam dejte kartičky. Je tu jeden liberál navíc a jeden člen EPP navíc. Mohu požádat koordinátory z EPP a od liberálů, aby uvedli věci do pořádku? EPP už je v pořádku. Vaše zařízení nefunguje, prosím, můžete si přesednout někam jinam? je zapotřebí, aby eh, liberálové ve svých řadách eh, udělali pořádek. A teď máme zase jednoho člena EPP navíc. Je eh, zapotřebí, je, aby eh, nehlasoval jeden náhradník z EPP, aby mohli hlasovat tedy pln, plní členové, stálí členové. Teď už máme všechno v pořádku. Tak, nikdo se nehýbejte. Budeme hlasovat. Bod 6. Hlasujeme o doporučení pro druhé čtení. Jedná se o stanovisko eh, Rady prvním čtení s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady o minimálních minimálních požadavcích na zlepšení mobility pracujících mezi členskými státy zlepšením přenositelnosti nároků na penzijní připojištění. Jedná se tedy o přenos, přenositelnost penzijních e, nároků. Paní Ojmen Reutem byla zpravodajkou. K tomuto hlasování, a to nebude tak e, u těch e, dalších, takže poprvé budeme aplikovat nové pravidlo našeho jednacího řádu to je 195.3 eh, a to znamená, že budeme hlasovat elektronicky eh, bez eh, tento, toto hlasování se stane no, jmenovitým hlasováním, protože budeme ve finálním hlasováním o návrhu z, zprávy z vlastní iniciativy nebo o finálního hlasování u zprávy, která je legislativní ale jen tehdy, když se definuje mandát. Takže výsledek triologu a vyjednávání není předmětem jmenovitého hlasování. Nyní se jedná o finální hlasování o zprávě paní eh, Omen Reuten k druhému čtení. Po těchto vysvětleních Tedy můžeme začít hlasovat. Zahajuji hlasování. Jeden člen ALDE navíc, jeden člen EPP navíc. C'est bon C'est bon ou pas Il faudrait de l'ordre au sein du PPE. EPP a ALDE musí vyjasnit situaci a dát to do pořádku. Est-ce que tous les libéraux peuvent lever la main? Všichni liberálové, můžete prosím zvednout ruku? We,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 Bien, l'ordre étant revenu chez les libéraux. Takže liberálové již dali věci do pořádku. EPP eh, e už je disciplinováno také, tím končím hlasování v tomto bodu. Čtyřicet pro, jeden proti, čtyři se zdrželi. Blahopřejeme paní zpravodajce a vyjednávacímu týmu. K bodu sedm. budeme hlasovat o návrhu směrnice Evropského parlamentu Rady o námořnicích, kterou se mění směrnice 2008-94, 2009-38, 2002 a 2023. Je to zpráva paní Ronzulli. Máme tu tři pozměňovací eh, eh, jedna, jedenáct a dvanáct en a jedná se o zrušení části textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 18 pro, 23 proti, 3 se zdrželi. Zamítnuto. To stejně nezmění hlasování. Jeden hlas liberálu ještě tam. Článek 1, ostavec 1a. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? proti, strželi se, ověříme to. Ověřujeme pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 20 proti, jeden se zdržel. Přijat. 21 Elizabeth Schroeder zrušení části textu. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Ověříme to. Já se omlouvám, je důležité to ověřit. Není tu pořádně vidět, jak kdo hlasuje. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro 23 proti, 3 se zdrželi. Zamítnut. Článek 2, bod 1, je to pozměňovací návrh 7 od zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Článek 3, bod 1, 22, e, Abela Baldacchino, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to zamítnuto, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 23 proti. Kdo se nezdržel zamítnout? K témuž bodu 23. Elizabeth Schroeder, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, jo, je to, ano, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Ověříme pozměňovací návrh 8 od zpravodajky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 18 pro, 25 proti, zamítnut. Článek 4, po, bod 2, pozměňovací návrh 9 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Článek 4, bod 3, pozměňovací návrh 24, kde pro? 24, kde pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky 24, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 20 proti je přijat. Následující bod, článek 5, odstavec 1, pozměňovací návrh 27. Nevím od koho. Budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 23 proti. Nikdo se nezdržel, je zamítnut. Následující bod je pozměňovací návrh 28. Elizabeth Schroeter je zrušení části textu, identický s 29. Sklodet Baldacchino. Budou se hlasovat společně. Jde pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací 28, 29 jsou zamítnuty. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní úvodní ustanovení 2, pozměňovací návrh 2, jako 5 a 6. Pozměňovací návrh 13 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Ověřujeme číslo 13. Elizabeth Schroeder. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 23 proti. Nikdo není, se nezdržel. Je zamítnut. Původní ustanovení 5. Pozměňovací návrh 3 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14. Claudette Baldacchino. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Původně jsem 7, pozměňovací návrh 4 zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 15 byl stažen. Budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 16 k 11a od Claudette Abela Baldacchino. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o celém návrhu zprávy, tak jak byl pozměněn. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali. Končím hlasování. 14 pro, 22 proti, 9 se zdrželo. Paní zpravodajko, přejete si promluvit před hlasováním o návrhu legislativního usnesení? qui ne sera pas mis puisque le rapport a été rejeté. Eh, to se nebude hlasovat, protože ta zpráva byla zamítnuta. Děkuji. Takže nemáme stanovisko Evropského parlamentu k tomuto textu a budeme muset ověřit za dalšího mandátu, zda komise potvrdí svůj návrh tak, jak zněl v průběhu tohoto mandátu. K následujícímu bodu, to je bodu, bod číslo 8, se budeme zabývat výsledku vyjednávání s radou o prosazování směrnice 9671 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Euh, Budeme hlasovat tedy o tomto textu, jak byl dohodnut vyjednávacím týmem Evropského parlamentu, jak to bylo také potvrzeno radou Koreperem 27. února 2014 a potvrzeno tedy Koreperem 5. března 2014. Zahajuji hlasování. Není to tedy jmenovité hlasování.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 E Máme jednoho člena EPP navíc a jednoho člena liberální skupiny navíc. Už je to v pořádku. Končím hlasování. 30 pro, 11 proti, tři se zdrželi, blahopřejeme zpravodajce a vyjednávacímu týmu. Než přejdeme k dalšímu hlasování, je zapotřebí, abychom vyjasnili situaci u liberálů. Máme tu trochu zmatek, ale zdá se, že eh, PD se přivlo se SAD a takže eh, tady mají liberálové o místo na míň, protože nemohli být eh, nahrazen jeden poslanec, protože mezi tím nedošlo k plenárnímu zasedání. Takže liberálové má teď jen pět členů, nikoli šest. Bod devět. Jedná se O včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka proti nařízení komise v přeneseném pravomoci 2000, eh, o pravěcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu rady eh, o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám týkající se řízení a kontroly. Jedná se o to, aby Fond evropské pomoci nejchudším osobám mohl být e, využit. Budeme hlasovat elektronicky, není to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel takže je rozhodnuto. Bod 10. Jedná se o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o žádost eh, týkající se podniku ITVDC eh, Technologies eh, z Itálie. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bod 11. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o žádost eh, skupiny eh, Santana ze Španělska. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tímto jsme dokončili hlasování a chci požádat všechny, kdo si přejí opustit sál, aby tak učinili co možná nejrychleji.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 Vážení kolegové, eh, chci vám eh, poděkovat za to, že už jste zaujali místa, protože zde máme další významný bod na pořadu jednání. Bod 12. Jedná se o slyšení s paní Madlen Serbanovou, navrženou ředitelkou Evropské nadace Evro... odborného vzdělávání. Jinými slovy, jedná se o na... agenturu ETF, která sídlí v Turíně. Paní Madlen Serban byla vybrána eh, řídící radu 3. dubna 2009, aby byla ředitelkou od 1. července 2009 této nadace. Po skončení pětiletého mandánu, mandátu eh, Rada guvernérů navrhla 20. listopadu 2013, aby byl prodloužen její mandát opětovně Byla jsem informována o tomto rozhodnutí dopisem předsedy Rady guvernéru 2. prosince loňského roku. Členové našeho výboru byli informováni, že jsem okamžitě zareagovala tím, že jsem byla překvapena takovýmto postupem, eh, který Eh, nedbal na právo Evropského parlamentu a potřebu, aby náš výbor byl informován o takovémto postupu, protože článek 10 jednacího řádu nadace poukazuje na to, že ředitel může být povolán před výbor Evropského parlamentu a odpovídat na dotazy které mu budou pokládány členy eh, Evropského parlamentu. Takže já mám veliké privilegium a radost, že se mohu přivítat paní Madlen Serbanovou. Z... Její jsme měli možnost se seznámit eh, s jejími eh, schopnostmi, s jejími kvalitami za minulého mandátu. Paní kandidátko, chtěla bych vám předat slovo na 10 minut a následně členové výboru vám budou předkladat dotazy a my bychom si přáli eh, mít eh, takovou výměnu otázek a odpovědí, tak jak tomu bývá při takovémto slyšení eh, u kandidátů na ředitele agentur. Prosím, máte slovo. Madame Já bych především vám ráda poděkovala paní předsedkyně za toto privilegium za pozvání, které jsem obdržela a bylo pro mě velkým potěšením, že jsem byla pozvána. Jsem velice ráda, že zde mohu před vás přestoupit. Především vám si všem poděkovat za obrovskou podporu, kterou jste poskytovali za prvního mandátu, který jsem vykonávala jako ředitelka agentury. A musím říci, že pokud jsme dosáhli výsledků na úrovni agentury, tak eh, to bylo proto, že jsme měli obrovskou podporu evropských institucí a také Evropského parlamentu, který je eh, velice důležitý, jak eh, jsme vždycky uváděli. Já bych vám ráda nyní eh, předložila několik myšlenek ohledně mandátu, pokud budete tedy souhlasit, že bych pokračovala v tomto mandátu od 1. července, jak už jsem v něm mm, pracovala od roku 2009. Budu pokračovat anglicky. View. Před sebou máte Ehm, eh, každý rok se tedy ehm, jsme, každý, jsme prezentovali aktivity naší Evropské nadace odborného vzdělávání a také jsme eh, prezentovali i naše plány pro další iniciativy. Máme zde také strategie Evropa 2020 a součástí této strategie 2020 je také návrh který má být nyní schválen, střednědobou strategie na období 2014 až na období 2017. Pokud eh, budu moci pokračovat v druhém funkčním období, co by ředitelka, tak zajistím to, aby všechny ty cíle této nové strategie a orientační aktivity, které jsou v této Ehm, středně dobré eh, v tomto plánu na období 2014 2018 navrženy, aby byly všechny eh, provedeny. A s vaším dovolením bych teď stručně informovala o těch jednotlivých strategických cílech, které by měly být schváleny. Takže za prvé jedná se o posílení eh, politik odborné, vzděla, odborné vzdělávání a přípravy, které má být založeno na skutečnostech, na znalostech. Máme zde analýzy, Eh, musí to být eh, systémové analýzy, analýzy a komplexní analýzy. Druhým cílem na období 2014 až 2017 je modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy s perspektivou celoživotního vzdělávání. Dalším cílem je eh, také důležitost odborné vzdělávání a přípravy pro hospodářskou soudržnost a růst. Musíme také dále říci, že Evropská nadace odborného vzdělávání je jedinou evropskou agenturou, která je čená v celé Evropě. A my usilujeme o to, abychom, eh, aby zde bylo zavedeno do, pra- do praxe politiky Evropské unie, které se právě vztahují na oblast odborného vzdělávání a přípravy a aby také ta odborné vzdělávání a příprava bylo dobře propojeno s realitou na pracovním trhu. Při těchto eh, aktivitách eh, také jsme, jsme, aktiv, jsme aktivní i ve 35 mimoevropských zemích. Eh, Západní Balkán a Turecko, dále jsme aktivní i v, v, v zemích, které jsou podporovány nástroji evropské pomoci, například Jižní oblast Středomoří, dále Východní Evropa, a také jsme činí i ve střední Asii a tam, která čerpá také z nástroje podpory a rozvoje. Chtěla bych tedy říci, že máme zde vlastně i, nebo i pracujeme i v kontextu vnější politiky Evropské unie. Snažíme se zajistit to, aby zde byla dobrá spolupráce mezi členskými státy a mezi těmito vnějšími třetími zeměmi a snažíme se nedívat se pouze na evropské politické koncepce, ale také eh, se eh, také spolupracujeme i s těmito nečlenskými zeměmi v různých tematických oblastech. Eh, jak se nám daří nebo jak jsme vytyčili tyto konkrétní cíle. My jsme provedli speciální analýzy i v těchto partnerských zemích Je to takzvaný turinský, turinský proces, který je inspirován kodaňským procesem, který zahájili členské státy v roce 2002. Eh, Identifikovali jsme potřeby, které členské státy mají v tom, aby posílili své politiky využívání lidských strojů. A potom jsme vy, mm, vybrali několik eh, oblastí. Evropská nadace odborného vzdělávání usiluje o to, aby odborné vzdělání a příprava opravdu dokázaly podpořit udržitelný růst eh, členských států, aby podpořili konkurenceschopnost a Kdykoliv tedy hovoříme o hospodářské soudržnosti a konkurenceschopnosti, tak chci říci, že to jsou vlastně takové průřezové oblasti. A pak zde máme konkrétní eh, cíle, jako je kvalifikace a kvalifikační systémy, dále zpráva a řízení odborného vzdělávání a příprava. Dalším cílem je zajištění kvality oblasti ved. Další velice důležitou oblastí je zaměstnanost a zaměstnavatelnost. Další oblastí je migrace a další oblasti, které se rovněž chceme v dalších eh, eh, eh, letech věnovat, tak to jsou podnikatelské schopnosti a kompetence. To jsou tedy hlavní oblasti, v nichž naše Evropská nadace bude nadále vyvíjet svou činnost. Ale je možné mít i další cíle, pokud naše nadace bude mít dostatečné nástroje, které nám pomohou nedosáhnout nikoli, nebo dosáhnout nikoli pouze těch kvantitativních cílů, ale také zajistit i kvalitativních cílů. Jinými slovy, musíme zajistit to, abychom měli dostatečný dopad, abychom měli dostatečné výsledky. A v tom dalším funkčním období bych chtěla usilovat o to, abychom posílili celou, celý řetězec podpory, který můžeme dávat všem partnerským zemím pro ETF je důležité, abychom identifikovali, jaké politické koncepce jsou důležité pro partnerské země, ale zároveň musíme také zaručit i to, že identifikované potřeby jsou i v souladu eh, s tou podporou, kterou Evropská unie bude poskytovat těmto členským zemím, eh, pardon, těmto nečlenským zemím v rámci eh, různých politik spolupráce, sousedství a tak dále. Chtěla bych vás také Eh, upozornit na článek 14 nařízení 13, 1339 lomeno 2008. Zde se hovoří o tom, že zde musí být eh, komplementarita mezi prací Evropské nadace odborného vzdělávání a mezi tím, jak je poskytována pomoc partnerským zemím. Samozřejmě, že Evropská nadace sama o sobě by toto eh, nemohla všechno Eh, dosáhnout, takže také spolupracujeme i se správní radou v rámci generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Pak jsou zde ještě další nástroje, které můžeme využít, například konzultace v rámci strukturovaného dialogu, eh, který se snaží propojit různá generální ředitelství a také um, i od, oddělení vnějších vztahů komise, zejména třeba také se tomu věnuje generální ředitelství pro rozšíření nebo další které se účastní na přípravě programu. ETF není aktivní v těch jiných, čl- čl- v jiných zemích. 20% je vlastně součástí programu, který podporuje komise, um, ale jsou zde návrhy toho, co má ten program obsahovat. Takže je důležité, aby zde existovala uh, soudržnost mezi tím, uh, co jsme identifikovali jako potřeby, mezi možností posilování kapacit, mezi také rozšiřováním informací a Dále ehm, to musí být všechno soudržné s tím, co může komise financovat ze svých fondů. Co se týče eh, řízení zdrojů, tak já doufám, že naše organizace i nadále eh, bude mít tak vynikající výsledky, jako to bylo v minulých pěti letech. Eh, chceme Eh, aby všechny prostředky byly vynakládány dobrým způsobem a jednak jste tedy um, zásada dobré zprávy um, hospodářských, eh, hospodářství a tak je také důležité respektovat i um, výsledky a zprávy Evropského účetního dvora. Chceme optimalizovat vynakládání prostředků eh, co v nejlepším způsobem. Musí zde být výsledky, musí zde být dopad a také i nadále budeme velice pečlivě sledovat i doporučení Evropského účetního dvora, ale musím říci, že pokaždé, když nás navštívili auditoři, kontrolní úřady v minulých pěti letech, Eh, tak eh, nikdy tam nebyly nějaké opravdu zásadní připomínky nebo nějaké připomínky, které by spochybňovaly způsob řízení nebo hospodaření finančními zdroji v naší nadaci. Takže jsme poměrně ujištěni v tom, že naše organizace má potenciál k tomu, aby dosáhla cílů, těch strategických cílů toho dalšího období, které teď právě začalo, je to to období 2014 až 2017 a já se také domnívám, že Evropská nadace odborného vzdělávání je velice důležitá, protože je to vlastně jediná nadace, která takto jedná za celou Evropu a byla bych ráda, aby mohla i nadále ehm, mít, eh, dostávat stejné prostředky, aby se na nás nevztahovaly nějaké další škrty, a aby se to tedy udrželo i v těch následujících letech. To je z mé strany vše. To jsou tedy mé návrhy na další funkční období a samozřejmě jsem vám k dispozici, pokud eh, chcete nějaká vysvětlení nebo pokud máte další dotazy. Děkuji. Merci beaucoup. Eh. Děkuji vám mnohokrát eh, za tato vyčerpávající sdělení vašeho projektu pro nový mandát. Předám slovo paní Elizabeth Moran Šrtě, Alejandro Serkasovi. Prozatím. Prosím, Elizabeth. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych především za EPP ráda poděkovala paní eh, Serbanové za eh, tento projev, který byl velice souhrný, jasný a dobře vyjadřuje celou problematiku i vaši práci týkající se posledních pět let vašeho mandátu a také vaši analýzu situace a projekci toho, co je zapotřebí ještě vykonat. Eh, my eh, všichni, eh, všem nám leží na srdci to, aby ETF mělo zásadní úlohu ve chvíli, kdy nezaměstnanost je, je obrovskou starostí mezi členskými státy, je třeba rozlišovat mezi politikou sousedství a, tady, a také mezi tím, co se děje v Evropě. A já bych ráda začala tím, co se děje přímo v Evropské unii. My potřebujeme solidní eh, eh, situaci. Nicméně eh, ta situace je neustále proměnlivá. Mm, analýzy, které předkládáte na rok 2014, nejsou stejné jako z roku 2009 a vidíme, že to je jeden hlavní problém. Já bych byla ráda, abychom se na tom shodli a co, ráda bych slyšela, co k tomu chcete říct, že se zrychluje reakce, reaktivita, možná bych to vyjádřila lépe. Eh, zlepšuje se reaktivita ve vzdělávání, čelení těm potřebám, které se objevují, a to ve dvou oblastech. Na jedné straně ze strany podnikatelů, podniků, na druhé straně ze strany eh, zaměstnanců. Pro mne je toto absolutně významný prvek. Můžeme mít dobré nápady, mm, perspektivy, ale otázka na časování, proto aby se dalo reagovat na zvyšování nezaměstnanosti, je naprosto zásadní. Co se týče vzdělávání, tak musím říci, že podniky potřebují mnohem silnější reaktivitu. To je eh, první otázka, kterou bych vám také ráda položila. Druhý bod, o kterém bych ráda hovořila, je jak eh, budeme rozvíjet eh, situaci pro zaměstnance i pro podnikatele, aby mohli reagovat na evropské potřeby pro zaměstnanost všechny ty perspektivy v Evropě, eh, programu Evropa 2020, vidíme, že eh, se zaměřují na úroveň kvalifikace, protože eh, je zapotřebí z toho vrcholu pyramidy práce se stále více stále více, abychom k jeho dosáhli, tak potřebujeme vyšší kvalifikaci. Jak tedy chcete působit jako aktéři eh, k tomuto pozvedání kvalifikace pracujících jako celku. To je tedy eh, druhý velice zásadní eh, bod, protože jinak budeme stále velice postiženi nezaměstnaností. Třetí dotaz. Jak můžeme lépe dosáhnout toho, abychom sdíleli priority které vy takto jmenujete, eh, mezi členskými státy, aby tedy členské státy přijímaly tyto priority. Jak eh, způsobit synergii všech těch kaskád vašich analýz, našich politických rozhodnutí a jak to propojit se realitou přímo na místě. To je nepochybně také důležitá věc eh, a potřebujeme dosáhnout většího pokroku v této věci. A pak mám poslední otázku. Vy jste hovořila o potvrzení eh, AKI. My už hrozně dlouho, podle mého názoru, jsme neposti, eh, nepostupovali dostatečně efektivně a rychle u validace AKI. To je pojem, který obtížně je mm, přetavován v realitu. Myslíte si, že je to způsobeno tím, že jsme byli příliš akademičtí při realizaci AKI? Nebo že jsme dostatečně na to netlačili? Validace AKI je velice šikovný nástroj, nicméně neposkytuje ten dopad, který bychom si přáli. Konkrétně mám na mysli sociální skupiny, které eh, nebyly patřičně eh, zohledněny v AKI, například ženy, eh, které jsou pokrývány různými přidruženými dokumenty. Mám tu tedy čtyři dotazy eh, a ráda bych eh, od vás slyšela vaše eh, odpovědi. Ještě jednou vám děkuji, paní předsedkyně, že jste mě umožnila, abych promluvila k tomuto bodu. Paní. Já bych ráda poděkovala za všechny otázky a velice ráda se s vámi podělím o Eh, názory na členské země, jenomže eh, my eh, nespolupracujeme přímo s nimi, ale my máme partnerské země a ty zkušenosti byly určitě velmi, velmi odlišné v každém případě. A to stejně bude relevantní pro členské země. Když tedy hovoříme o nezaměstnanosti a o řešeních opírajících se o důkazy, tak především potřebujeme tyto důkazy. A otázka je, jak na to. My o těchto eh, elementech eh, hovoříme. A hovoříme o nich v čase. Když hovoříme o úrovni eh, politik, o úrovni systému, tak jakkoliv změna si vyžaduje čas. Jenomže nezaměstnanost už je tady realitou dneška a mm, nám tedy jde za prvé, abychom našli nějakou a rychlou nápravu, ale zároveň pracujeme na systému, poněvadž je důležitější pracovat na prevenci, než spíše systematicky eh, se snažit léčit eh, choroby toho systému, čili eh, potíže, které, se, které vyplývají se stálého fungování. Když se podíváme na možné kroky, možné akce, spíše tedy střednědobé, tak vidíme, že ty dva světy, eh, to znamená vzdělávání, školení a podniky, biznis, eh, spolu příliš nekomunikují. A bohužel eh, ne všichni vidí potřebu s tím něco dělat. A to na obou stranách. Máme řadu pozitivní zkušenosti. Máme eh, podstatně velký počet eh, osvědčených postupů, ale není to systematické. A proto je to určitá, řekněme, náhoda, šťastná náhoda, když se někomu, eh, kdo je nezaměstnaný, podaří nějakým způsobem z toho, co děláme, mít prospěch. A já tady nehovořím jenom o skutečně formálním vzdělávání, ale také neformální. A to je e, velice zatuhlé, velice konzervativní. A je to dáno tím, že lidé neví, jak postupovat. A já opět e, hovořím o partnerských zemích ETF. Jestliže tady vidíme takový odpor ke změnám, tak to je dáno tím, že se velice málo investuje do e, učitelů a do výuky učitelská profese není příliš společensky ceněna. My prostě bereme to tak, že je to učitel, tak by měl vědět, co má dělat, jak se tím, proč se jim dále zabývat. Bohužel v podnicích převládá taková mentalita, že de facto mají spolupracovat eh, s vzděláváním spíše v rámci charitativního eh, režimu eh, nebo v režimu společenské zodpovědnosti, ale já říkám to ne, to je jejich povinnost, to není žádná charita z jejich strany. A oni by de facto měli nabízet to, co sami považují za řešení v podstatě je třeba učit se při práci. Není možné pracovat v jakési, řekněme, věži ze slonoviny a očekávat, že e, vzdělávací systém bude dodávat přesně ty lidi, které potřebujete. E, my se takto nemůžeme e, pohnout dopředu, a zvláště ne v období škrtů. Tady je třeba o tom skutečně přemýšlet a, pr- a pracovat na tom. Čili Eh, tady jde skutečně o timing. A sice podniky, ne vzdělávací systém, ale podniky by měly být aktivnější a reagovat včas. Zaměstnanci mají prostě svoje kvalifikace a hotovo. A je důležité vědět, jaké kvalifikace to jsou. Bohužel v partnerských zemích eh, není příliš jasné, jakou kvalifitu kdo má, jakou kvalifikaci kdo má. Eh, protože eh, jsou tam jakési certifikáty, jakési diplomy, ale není to, není to příliš transparentní. Takže eh, ten typ zkušeností, ty vzdělání, které lidé mají, tak to nemusí odpovídat té potřebě s novými technologiemi a podobně. A poněvadž se o tom příliš mnoho neví, tak se těžko plánuje to, co je třeba udělat. Čili tady je skutečně třeba Eh, jak si eh, dávat do vzdělávání zkušenost. A jestliže eh, vy ve vzdělávání, prostě v těch mechanismech nepoznáte, které neformální vzdělání je třeba, nebo také zkušenosti jsou třeba, tak prostě tomu nemůžete přizpůsobovat vzdělávací programy. V čem je tady problém? Tady je důležité zajistit kvalitu těchto mechanismů. My tady máme eh, velké nebezpečí v tom, eh, že eh, se nám začnou množit všelijaké certifikáty a vysvědčení a kde si cosi, pokud nebude řádně hlídána kvalita a ničemu to tedy nepomůže. Čili Jestliže tady nemáme takovéto sledování kvality, tak očekáváme, tedy vytváříme určitá očekávání, ale ta očekávání, očekávání trhu práce nikdy nebudou splněna. Myslím, že všichni dneska sníme o tom, že bude možné skoordinovat všechny členské země k eh, tomto úsilí. No, jenomže já jsem idealistka a já věřím, že Evropská unie je řešením pro, našeho, pro náš kontinent a věřím, že takováto koordinace bude možná, že se dosáhne synergií, že Evropa bude hovořit jednotně. A musím říci, že my eh, vnímáme velice dobře, eh, jaká je tady potřeba. Zvláště když fungujeme v zemích jako třeba Ukrajina, a to je velice eh, žhavé téma dneska, nebo eh, arabské země, eh, kde všichni potřebují více Evropy. Zopakuji to ještě jednou. Více Evropy. Doufám, že jsem odpověděla. Děkuji. Alejandro Serkas. Presidenta. Signor Servan. Děkuji vám, paní předsedající. Paní jménem socialistických poslanců Eh, bych na jedné straně chtěl tady eh, vyslovit uznání eh, za to, co děláte, na čem pracujete a podpořit vás v té strategii, tedy v tom, co děláte pro strategii Evropa 2020 až, nebo alespoň do roku 2017. A já bych chtěl říct velice jasně, že bychom byli velice rádi, kdybyste pokračoval ve své práci. My chceme měnit to, co nefunguje, ale naopak zachovat to, co je v pořádku. My teď žijeme v těžkých časech a každý, kdo má aspoň trochu otevřené oči, musí vidět, jak důležité je pro budoucnost všech našich zemí, abychom právě do tohoto investovali. E, protože naše budoucnost je vlastně závislá na budoucnosti mladých lidí a jestliže mladí lidé nebudou mít budoucnost, tak to je problém pro nás všechny. Ani my nemáme budoucnost. E, jde tedy také o to, aby zde měla nějaký zvuk ta obchodní značka Evropa. Jestliže eh, budeme mít 28 separátních politik a bude nám chybět eh, evropská vize, evropská přijaná hodnota, eh, tak to je špatně. Evropa možná na, ve světovém měřítku je velmocí středního kalibru, ale my zde určitě eh, máme sociální model a chtěli bychom, aby tento model zvítězil, eh, poněvadž eh, my dáváme lidem sílu tím, že jim dáváme vzdělávání, tím, že jim dáváme dispozici osvědčené postupy a tak dále. Čili to, co děláte vy, to není nic spektakulárního, ale spíše to může působit jako určitá prevence. Konflikty obvykle vznikají tam, kde je nedostatečná víra v budoucnost, že lidé nemají perspektivu, eh, třeba nemohou počítat se slušnou životní úrovní, se slušným zaměstnáním a tak dále. A eh, pokud jsou spíše frustrovaní a zoufalí, tak to je cesta právě k sociálním nepokojům. Ale já tedy skutečně uznávám vaši práci, ale také bych chtěl říct, že to eh, není otázka eh, jakési velkorysosti, která nás vede ke spolupráci. To je spíše něco, co tady musí existovat. To je příkaz. My se můžeme učit jedni od druhých a my vlastně vidíme dnes eh, na ulicích eh, mezi lidmi, že skutečně je tady takový pocit krize, eh, sociálního rozpadu a tak dále. Lidé mm, přišli o práci, eh, nemají ani možnost si zlepšit kvalifikaci a tak dále. A to vidíme hlavně tedy v rozvojových zemích. Eh, Já bych to tedy reformoval, eh, reformuloval do otázky, čili jakým způsobem můžeme eh, se soustředit zejména na tu část Evropy, která má potíže Portugalsko, Řecko, kde vidíme opuštěné domy, ulice, továrny, ve kterých se nevyrábí a tak dále to je vlastně jakýsi třetí svět eh, přímo v Evropě, čili jak pomoci lidem, eh, tak aby eh, se dostali do kvalifikačních kurzů a mohli vidět před sebou nějakou perspektivu. My skutečně potřebujeme vysokou míru kooperace v rámci celé evropské společnosti. bych vám chtěla nejprve poděkovat za veškerá slova práce, eh, pardon, pochvaly. A jak už jsem říkala, nic nezmůžeme bez spolupráce. Samozřejmě, že naše práce probíhá zejména v zemích, které jsou um, charakterizované třeba tím, že tam je sociálně a politicky nestabilní kontext a za těchto podmínek je velice obtížné uh, um, nějakým způsobem tam prosazovat ty středně dobé politiky. Ale je pravda, že lidé chtějí budoucnost a vzhlíží eh, k budoucnosti eh, a chtějí také mít svou budoucnost zejména ve svých eh, domovech, ve svých domovských zemích. A bohužel Ehm, problémem je to, že ti lidé nemají dostatek eh, naděje a proto odchází do jiných zemí. Takže musíme zároveň se dívat i na otázku migrace, ale teď samozřejmě eh, hovořím o legální migraci. Eh, chtěla bych vás upozornit na jednu akci, která se konala minulý týden. Komise s jedním členským státem ji společně uspořádali. Byly tam, ta akce se týkala Ehm, pod eh, vlastně záštitou generálního ředitelství. Bylo to vlastně poprvé, kdy partnerské země, které byly také eh, ehm, i na této, se účastnily také i této konference mm, za naši podpory, eh, dokázaly analyzovat ehm, také tyto situace. Vlastně vůbec tam bylo to poprvé, kdy i ty samotné partnerské země vlastně o tom mohly diskutovat. Hovořili o těch, hovořilo se o těch lidech, kteří jsou bez práce, ale zároveň eh, nemají, nejsou eh, ani v žádném programu vzdělávání. A už jsme vlastně eh, z toho došli ehm, k určitým závěrům, že zde nemáme dostatek informací. Země, které si sami plánují své politické koncepce, tak e, i oni nemají dostatek informací, takže ty jejich politiky a ty jejich plány jsou takové dost mlhavé. Takže i v tom bychom jim mohli pomoct, protože je důležité, abychom podporovali právě vytváření různých e, databází poznatků a e, informací na kterých se pak mohou, mm, z nich se pak může vycházet při přípravě dalších programů, protože zatím e, ty programy a ty mm, politické koncepce se e, vytváří jaksi na vodě a nevychází z e, skutečností, z zjištěných údajů. Dále je důležité, že lidé, kteří jsou bez práce v těchto zemích, tak eh, je dost obtížné vůbec eh, spočítat jejich počet statistic, ze statického hlediska je dost obtížné spočítat um, jejich počet, těchto lidí, kteří ne, ani nepracují, ani nejsou v nějakém vzdělávacím procesu, ale víme, že ten počet jich je, eh, ten, zhruba ten počet je asi dvakrát větší, než je počet těchto lidí v Evropské unii. Takže zcela jistě zde musíme přikročit k nějakým krokům. Nejprve je důležité uvědomit si, kdo to, eh, co to je vlastně za osoby, proč nemají práci ani eh, nejsou někde ve škole nebo se nevzdělávají. Takže musíme identifikovat, kdo eh, jsou tyto osoby v této kategorii. Takže i v tom už jsme začali dělat určité kroky a budeme na tom pracovat i v roce 2015. Je důležité ehm, přestat eh, nabízet taková univerzální řešení, která by měla být dobrá pro všechny, ale nejsou. Je důležité si uvědomit, že eh, ta řešení musí být šitá na míru jednotlivým zemím a jednotlivým kontextům. Ale zároveň si musíme uvědomit, že ve všech našich akcí musí být sociální rozměr. Nesmíme se soustředit pouze na ekonomický rozměr. A eh, Není vůbec pravda, že pokud budete vycházet pouze z ekonomických eh, hledisek, tak eh, se všechno dobře bude řešit. Musíme také spolupracovat s našimi partnerskými zeměmi a přemýšlet o tom, jaké modely chtějí zvolit, jaké modely sociální politiky, ekonomické politiky a další modely chtějí zvolit k tomu, aby se vytvářela nová pracovní místa zatím uh, jsou zde problémy. Hovořili jste třeba o Turecku. Mohu vám dát příklad z Turecka a mohu říci, že v Turecku nedochází k vytváření nových pracovních míst. Takže je důležité, abychom sezvali všechny zúčastněné strany této země Eh, nebo těch jednotlivých zemí k jednomu stolu, abychom eh, začali pracovat na vytváření pracovních míst, na tom, aby lidem, uchazečům o zaměstnání byla, eh, byla nabídnuta tato místa a také, aby lidé měli možnost dostatečně se kvalifikovat a vzdělávat právě proto, aby pak mohli na těchto nových místech pracovat. Takže to je z mé strany vše a doufám, že jsem dostatečně odpověděla váš dotaz. Isabel Ja, vielen Dank. Děkuji. Pro mě bylo velice zajímavé, eh, když jste hovořila nejenom tedy o formálních výsledcích eh, vzdělávání, eh, ale také o tom, co existuje na té neformální úrovni, ale to se týká také různých agentů a podobně a v našich volebních okrscích se o tom také hovoří. Samozřejmě otázka je ta verifikace. Já myslím, že vaši agent, vaše agentura má skutečně velmi důležitou úlohu a sice v tom, že eh, členské země tady mají velkou zodpovědnost, zodpovědnost spočívající v tom, aby to eh, všechno fungovalo, aby to bylo srozumitelné. Sehrává to velkou roli také v souvislosti s genderovou rovnováhou. Eh, my dnes máme pořád ještě generace žen, eh, které se neformálním vzděláváním a praxí eh, dostaly tam, kde dneska jsou, mají obrovskou sumu vzdělání, poznatků, schopností, odvedností, které nikde nejsou formálně uznávány a neplatí, pokud chtějí se ucházet o nějaké místo nebo vrátit se na pracovní trh. Čili myslím si, že by bylo skutečně dobré, kdybyste Eh, měli, měli, nebo by tady byla nějaká možnost eh, konkrétních představ, konkrétních možností eh, na straně podniku a co vy pro to můžete udělat. Děkuji. Děkuji. To je velice závažná, důležitá otázka pro partnerské země. Proč je to tedy tak důležité pro partnerské země? Je to proto, že kromě toho, že se tam děje to, že co v členských zemích, tak v partnerských zemích je, nebo bývají skutečně velice významné neformální sektory, jak vzdělávání, školení, tak také ekonomiky. A skutečně eh, to není oficiálně nikde uznáváno. To znamená, eh, že my se snažíme použít různé nástroje, také nástroje, které jsou už v Evropě, a to je uznávání neformálního vzdělání, neformálních poznatků eh, získaných v praxi z dřívějška eh, ve volném čase nebo v předchozích zaměstnání. S tím máme v Evropě eh, velice dobré zkušenosti. Ehm, my Rádi využíváme členských zemí, které jsou ochotny spolupracovat s jinými zeměmi, s partnerskými zeměmi a snažíme se to využít. Problém v těchto zemích je eh, naprosta absence zajišťování kvality eh, potvrzení a osvědčení o takovémto vzdělávání. A pro nás je důležité jim vysvětlit, že kvalita je možná, že je možné její sledování zavést a řídit. Poněvadž je tady riziko, že v korupčním prostředí, eh, kromě lidí, kteří opravdu mají podstatné znalosti získané eh, neformálně, eh, tak tady máme na druhé straně lidi prostě certifikované, ale mm, příliš to neznamená, poněvadž příliš se neví, eh, o čem ty certifikáty jsou. A problém je v tom, že eh, takovéto země si podkopávají vlastní eh, půdu tím, že neuznávají toto neformální vzdělávání a platí za to určitou cenu také občané v těchto zemích. Eh, uvedu příklad. Eh, v arabských zemích máme rozvojové cíle milénia a šlo o to, aby tyto země udělali všechno proto, aby jejich obyvatelstvo mělo přístup k základnímu školství a později tedy i eh, k vyššímu školství. Kvantitativně bylo všechno naprosto v pořádku, mohli jsme s tím být spokojeni, ale bohužel kvalita je natolik mizerná, že ti lidé eh, v odborném vzdělávání prostě nemají šanci, eh, poněvadž se staví na tom základním vzdělávání, které je mizerné. A jsou tam možnosti různých certifikátů a vysvědčení, eh, které v podstatě nepokrývají potřeby eh, trhu práce a biznesu. Ale máte pravdu, že zejména lidé, kteří neměli přístup ke vzdělávání, to se týká hlavně žen, mladých žen a tak dále, to se týká také eh, východevropských zemí, kde třeba i starší lidé eh, mají eh, různé znalosti, mají obrovskou sumu vědomostí, ale neexistuje osvědčení, které by na ně dostali. Tady eh, mnohé země mají podepsané partnerství s EU, a e, tady probíhá určitá migrace pracovních sil, čili tady, určité, e, tady určitě by pomohlo, kdyby tito lidé měli jakési certifikáty. E, je to opravdu žhavý bod na naší agendě. Děkuji. Ještě někdo chce se na něco zeptat? Není tomu tak. Takže nám Vážená paní kandidátko Marlene Serbanová, zbývá jen to, abych vám poděkovali. Jsme přesvědčeni, že ten návrh, který nám byl předložen ze strany Rady guvernérů nadace, je rozumný a Evropský parlament za tohoto mandátu Ehm, byl svědkem vaší, vašeho osobního nasazení, kvality vaší analytické práce, vaší schopnosti eh, jednat a oskupit kolem sebe zhořelou aktérů a eh, spolupracovat s dalšími eh, subjekty jako Evropský parlament. Obecně úloha agentur je někdy spochybňována. Eh, aktivita některých eh, agentur může být tedy spochybněna u rozpočtových orgánů, ale teď máme jasnou ukázku toho, co může, jaký, jaký přínos může poskytovat agentura. Události, eh, které se týkají toho, čemu říkáme země sousedství nám připomínají eh, historii. Každý z nás si vzpomíná, že vy jste eh, dědičkou konference, která byla eh, žádána Francoisem Mitteránem a přesvědčení, že v Evropě je prostor ve kterém se spolupracuje de facto, ale bylo by eh, vhodné eh, fungovat prostřednictvím skutečné eh, demok- diplomacie. A vy jste tak trochu vyjádřila také tuto tuto aktuální skutečnost, která mm, stále ještě trvá. My si přejeme, aby diplomacie, klasická, pokud to tak mohu říct, diplomacie, nebo tedy klasické způsoby vedení diplomacie, se setkávají se závažnými překážkami a to, co může odvést, vykonat vaše agentura pro ty, kdo jsou v nevýhodněné situaci, je tedy v kolektivním zájmu celé Evropy i s ohledem na okolní e, území která jsou v kompetenci agentur. Takže vám chceme eh, srdečně poděkovat a ještě vám předám slovo na závěr této výměny a potom eh, ještě se budeme zabývat dalším postupem. Bych vám chtěla poděkovat. Myslím si, že nic jiného už ani nemohu říci. Chtěla bych vám poděkovat nejenom za dnešní Eh, schůzku, ale i za těch uplynulých pět let, které byly velice intenzivními roky, ale vidíme, eh, nebo uvědomuji si, že děláme to, co chceme dělat, co děláme práci, kterou milujeme. Já bych ráda eh, pokračovala v mandátu. Myslím si, že naše agentura, naše nadace je opravdu užitečná a vím, že celá řada lidí opravdu považuje naši nadaci za subjekt, který je opravdu důležitý. Brzy oslavíme 20 leté um, výročí naší agentury a to nám vlastně také připomíná i ta období, eh, o kterých jste hovořila, paní předsedkyně. Asi v roce 89-90 eh, právě přišlo rozhodnutí eh, vytvořit, založit tuto agenturu, tuto nadaci. Plynulo to také ze změny geografie v Evropě, padla berlínská zeď a Nicméně eh, ukazuje se, že určité zdi stále ještě, jakési pomyslné zdi stále ještě mezi evropskými zeměmi stojí, mezi dalšími zeměmi a musíme přemýšlet eh, ještě více, jak zlepšit spolupráci. A zároveň rok 2014 nám ještě připomíná to, že uplynulo 100 let od eh, doby, kdy začala první světová válka v Sarajevu. A myslím si, že je velice na místě, že právě v roce 2014 eh, vidíme, že, nebo je tedy trošku um, zajímavé, že právě v roce 2014 vidíme v celé řadě partnerských zemí poměrně velmi nestabilní situaci. Uh, a já bych chtěla ještě jednou říci, že oceňuji evropský projekt. Myslím si, že máme dostatek moudrosti k tomu, abychom přemýšleli o tom, jak pokročit dále a jak také spolupracovat s partnerskými zeměmi. Evropská nadace odborného vzdělávání bude dále eh, v tomto pokračovat, ať už budu ředitelkou já nebo někdo jiný, ale já bych velice ráda ve své práci dále pokračovala s velkým nasazením. Um, un grand merci. Ještě jednou srdečně děkujeme. Co se týče dalšího postupu, napíšu radě guvernéru eh, po, o výsledcích tohoto slyšení a ohodnotíme jejich eh, návrh. Tento dopis bude předán koordinátorům, aby případně mohli také přispět či něco opravit. Nepochybuji o tom, že moje, můj nástupce v tomto výboru bude mít další příležitosti sami vést podobné plodné eh, rozhovory a přeji vám a všem kolegům, všem, kdo zde budou za nového mandátu, aby jste dále mohli plně spolupracovat. A nyní bych vás ráda na konci naší schůze eh, pozvala, abyste se zúčastnila eh, přípitku na závěr naší eh, práce za tohoto mandátu. A nyní nám zbývá poslední bod na našem dnešním pořadu jednání. Jedná se o prezentaci Evropské komise, která bude hovořit o návrhu který komise předložila 17. ledna tohoto roku. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a rady ohledně Evropské sítě služeb zaměstnosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce. Tento návrh uvádí, že EURES je součástí balíčku opatření zaměřených na zjednodušení a usnadnění volného pohybu pracovníků, včetně toho textu, o kterém jsme hovořili již dříve. Um, je to tedy text, který byl s řeckým předsednictvím. Také jsme v rámci postupu rozpočtového již eh, Eh, schválili určité prvky, zejména v souvislosti se zprávou IZI. Jako koordinátoři se rozhodli, že nebude vybrán zpravodaj k tomuto textu a to proto, že tento postup by neumožnil dojít k cíli. Vzhledem k tomu, že komise předkládá tento návrh teprve nyní, což je pozdě pro nás, tento návrh byl očekáván již delší dobu od loňského roku a bylo zapotřebí toto uvést do, do návrhu rozpočtu. A proto tedy zpravodajové se rozhodli, že eh, zde nebude zpráva, ale Připadlo nám vhodné, aby nicméně tento návrh byl předložen, proto jsme se rozhodli, aby Evropská komise mohla informovat sama Evropský parlament o tomto návrhu a o cílích, ke kterým má směřovat. Předám slovo Žaku Timron, který je vedoucí oddělení mobility a služeb zaměstnanosti v komise, aby nám představil tento návrh nařízení. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za tuto příležitost předložit eh, tento návrh komise ohledně Euresu. Rád bych předložil několik hlavních myšlenek, týkající se tohoto textu. A rád bych také eh, uvedl, jaké jsou hlavní směry tohoto návrhu kontext především. Tento návrh se na, zakládá na článku 46 eh, smlouvy, poskytuje možnost eh, poskytnout nabídku a možnosti práce na základě článku 46 smlouvy. Eh, také podle článku 45, je, který se zabývá svobodným pohybem pracujících je tedy zjevné, že eh, občané Evropské unie mají právo eh, se přestěhovat do členského státu, pohybovat v jiných členských státech, aniž by eh, byly postižena jejich práva. To se také vztahuje k nařízení 490 2011, článku 38 tohoto nařízení, ze kterého plyne návrh směrnice o provádění těchto práv. Po několik let tedy takový ten návrh existuje. Členské státy umožňují, aby eh, občané eh, pracovali v různých jiných členských státech a získávali informace o eh, těchto pracovních místech a také je zapotřebí, aby mm, hypotetiční zaměstnavatelé měli přístup k životopisům uchazečů z jiných členských států. Vše tedy závisí na spolupráci s veřejnou službou zaměstnanosti a mm, podařilo se nám vytvořit mezinárodní bázi, překonat e, jazykové překážky. Máme 2 až 3 miliony konzultací tohoto portálu Euros e, každý měsíc. Asi 30 tisíc zaměstnavatelů je zaregistrováno přímo na tomto portálu aby takto mm, otevírali možnost uchazečům, aby si mohli také poslat svoje životopisy. Máme 900 poradců, eh, kteří navazují kontakt každý měsíc eh, a přispívají eh, k pěti tisícům nových náborů každý rok. To je tedy výkonnost stávající sítě Musíme však říci, že ještě nedostatečně bývá využíván potenciál mobility v rámci Evropské unie. A samozřejmě, že to závisí na individuálním rozhodnutí osob, které se musí svobodně rozhodnout, zda si zvolí eh, se přesílit do jiného členského státu. A zjistili jsme, že v kontextu který se vyznačuje velkou ekonomickou divergencí, co se týče například nezaměstnanosti, což je 5 až 25 mezi jednotlivými členskými státy. Evropští občané plně ještě nevyužívají tuto příležitost se mm, přesídlit. A chtěl bych se podělit s vámi o pár čísel. Tážeme se evropských občanů, mě zda mají zájem o mobilitu. 20% odpovídá, že mají zájem eh, eh, o mobilitu eh, přeshraniční. To je významná část, protože 1,2 občanů říká ano, mám úmysl, pevný úmysl se přestěhovat v rámci EU v průběhu jednoho roku. A realizace tohoto přejí 1,2 Takže to je mezi eh, eh, velice nízkými, eh, takže to velice, velký rozdíl mezi tím přáním a tím, kdo se skutečně přestěhuje do jednoho roku. Pak je to také problematika týkající se zaměstnavatelů. My se jich ptáme a zjistili jsme, že 40 zaměstnavatelů se setkává s potížemi podle svých slov s tím, aby získali eh, pracovníky patřičné kvalifikace. Eh, tato demografická situace se eh, ukazuje, že o 18 milionů se sníží se sníží počet zaměstnavatelných osob nebo osob, které mohou pracovat v pracovním procesu v následujících eh, letech. Je, zapotřebí navýšit atraktivnost eh, těchto mechanismů, které máme a proto je třeba posílit EURES tak, aby se mohl dále rozvíjet a aby podporoval rozvoj skutečného evropského trhu práce. Návrh komise je zaměřen tedy na to, abychom umožnili takovéto posílení Euresu a současně, abychom konsolidovali právní základ sítě EURES, která v současné době se opírá o kapitolu 2 492 2001 a rozhodnutí komise z roku 2009 ze 16. listopadu 2009. Co se týče obsahu samotného tohoto návrhu, chtěl bych zdůraznit šest aspektů. První, ten první se týká tedy posílení úlohy Euresu s tím, aby lépe pracoval na trhu práce, nebo aby tato síť lépe pracovala na trhu práce, aby se lépe rozvíjela a integrovala technologie, eh, lépe se využívala komunikace a výměna a informací a, eh, aby se rozšířily i ty formy zaměstnanosti nebo zaměstnání. Článek 14 a 17 umožňují vytvoření nové technologické platformy, které by umožnily integrování nových funkčních platform a aby tedy bylo dosaženo větší interaktivity s cílem výměny informací a vedení dialogu. A potom další část, velice významná část reformy, je zaměřena na to, aby EURES eh, jako síť mohla napomáhat výměně, kompletnější výměně nabídek eh, z pracovních míst. Nabídky pracovní míst celé Evropy, eh, tak aby všichni měli okamžitě přístup k těmto nabídkám, aby členské státy komunikovaly, protože nyní nejsou komunikovány všechny nabídky členských států přes EURES. Takže zde jsou určitá omezení přístupu k informaci ohledně nabídek pracovních míst, která by se eh, mohla vyskytovat eh, na národním pracovním trhu. Jsou to tedy administrativní eh, omezení, která je zapotřebí zrušit. To je článek 14 návrhu. Pak se jedná o zvýšení eh, počtu nabídek pracovních míst na evropské úrovni. Eh, cílem je posílit eh, schopnost dát dohromady nabídku s poptávkou. Zde budeme se zabývat zejména klasifikací. To je prvé, který je obsažen i v článku 16 návrhu. Jedná se o to, abychom vytvořili automatické korespondenční místo na jedné straně mezi nabídkou pracovního místa, která je k dispozici, a e, životopisem, aby byla vytvořena určitá typologie, která by toto umožňovala, aby tedy pracovní místa, dovednosti, které se nabízejí, byly lépe popsány tak, aby bylo možné pochopit, jakou kvalifikaci má plnit ten e, uchazeč prostě. A na druhé straně, aby bylo jasné, jaká kvalifikace se skrývá eh, za životopisem, eh, tak jak je sepsán uchazečem. Čtvrtý prvek posílení sítě EURES eh, spočívá v článcích 18 až 24 návrhu nařízení a týká se rozvinutí služeb služeb chápaných eh, pro uchazeče i pro zaměstnavatele. A zatím to tak nebylo. Jde nám o to, abychom posílili eh, takto mobilitu. Zejména pro ty, pro to, co se týče tedy získávání informací o uchazečích nebo nebo pro eh, zaměstnavatele, ze stránky zaměstnavatelů je důležité vidět ještě o dalších prvcích, které nejsou ještě zmíněny. Potom to je otázka partnerství a rozšíření sítě EURES eh, na místa, která se netýkají jen veřejné služby eh, zaměstnanosti, a to prostřednictvím postupů, které jsou vyjasněny v nařízení. Jedná se přímo tedy o kvalitativní kritéria, která jsou vysvětlena v tomto návrhu, takto, aby se rozšířilo partnerství na partnery, kteří si budou přát být takto identifikováni na národní úrovni. Jak víme, veřejná služba zaměstnanosti eh, se zabývá zhruba 30 eh, eh, pracovních míst v Evropské unii. A to znamená velké pokrytí pracovních míst. Je, a bylo by dobré ještě získat další partnery. Jsou to články 3 až 13 našeho návrhu. A ten poslední bod, který bych ještě rád vysvětlil, na který vás rád opozornil, je to, že nové nařízení zavádí jasná pravidla umožňující komisi, aby vykonávala eh, výkonné kompetence, eh, zejména co se týče technických otázek, jako je formát poskytovaných a vyměňovaných informací mezi veřejnou službou eh, zaměstnanosti dalšími partnery. A to je článek 33 návrhu například. Takže to je v několika málo slovech eh, ten nový návrh, který jsem chtěl předložit. Naším cílem je zmodernizovat službu občanům a podnikatelům, nebo tedy podnikům, zaměstnavatelům, tak, abychom eh, zlepšili situaci z kvalitní, například je to v kapitole 2, Ehm, je to také v článku 38 tohoto nařízení, kde Evropský parlament úplně se nezílel se zněním komise. To bude nahrazeno článkem 633 a chartou EURESu. Ehm, a proto tedy tento návrh nařízení, jak jste mohli vidět, je velice detailní a přitom zhrnuje eh, všechny eh, rozmanité eh, prvky, vystavuje jediný konsolidovaný základ a to s cílem zlepšit tuto situaci. Děkuji. To jste mě musel číst myšlenky, protože jsem konstatovala, že to je 33, 36 článků, 37 článků v návrhu řízení, tak jsem si říkala, hodně štěstí těm, kdo to budou vyjednávat. Protože když se jedná jen o konsolidaci věci, která už existuje, tak je to opravdu extrémně dlouhý text. Takže si dokážu představit, že to bude představovat při vyjednávání a hledání e, zhody potíže. Danuta Jazlověcka a potom Vita Staňuk. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, chtěla bych říci, že s ohledem na EURES mám takový pocit to a tam, že hodně tady závisí na znalosti jazyku. My známe jazyky pasivně nebo aktivně. A aktivně to znamená umíme a používáme, a pasivní znamená pouze eh, pouze tedy máme a využíváme. Eh, vy jste říkala, že jste říkala, že máte určité nabídky, které předáváte dál a že by mělo být více a měla by být lepší informovanost. Ale já si myslím, že na tom, abychom propojili potřeby eh, trhu práce a to, co potřebují pracovníci, aby se mohli uplatnit. Takže na to je třeba něco více. Myslím si, že to, co navrhujete, to de facto nesplňuje tu podmínku, eh, že podmínku, že pracovník eh, by tím byl přitahován a rozuměl tomu a chtěl této eh, nabídky využít. A je tady vlastně jenom to, že Eh, podniky nebo zaměstnavatel by měli jednoduše prostě říct, co potřebují a vyvěsit to tedy na stránku. Mě by zajímalo, jestli hodláte eh, využívat partnerství s podniky, které Eurosu využívají, a ta partnerství učinit něco trvalejšího, přetvořit něco trvalého, protože eh, by form, tímto způsobem by firmy mohly eh, vám eh, také eh, sdělovat, jaké pracovní síly budou potřebovat do budoucna. To znamená, že i vaši poradci by mohli pomoci těm, kteří hledají místa. Vy jste řekl, že zhruba nějaký 20% lidí, že by chtěli být mobilní. Mě by zajímalo, proč eh, podle vašeho názoru eh, lidé by chtěli, sní o tom, že by pracovali jinde, ale nenaplňují si ty sny. Na schromáždění více dotazů. Jutta Stenbeck potom, paní Šrodra. Děkuji za toto vysvětlení. Váš návrh je určitě vhodným zdrojem bohatých debat i v příštím parlamentu. Já myslím, že je třeba konstatovat, že pouhá mobilita pracovních sil sama o sobě nevyřeší vysokou míru nezaměstnanosti v Evropě. Vy chcete zlepšovat tedy tuto mobilitu tak, aby se bojovalo proti nezaměstnanosti, což je ale jenom taková eh, kapka v moři. Pokud jsem tomu správně rozuměla, daří se vám zprostředkovat zhruba 2000 pracovních sil ročně pomocí e, platformy Eures, což je tedy ale velmi málo, vzhledem k tomu, e, kolik to stojí. Já myslím, že váš návrh ignoruje ty největší překážky mobility zejména mobility přeshraniční. Čísla, která zmiňujete, tam mě také chybí, kolik lidí, kolik pracovníků v rámci Evropy skutečně pracují přeshraničně, to znamená, že žijí v jedné zemi a pracují v druhé. A také ta otázka jazykové nevybavenosti, to samozřejmě často eh, je zdrojem nedostatku eh, informací o sociálních záležitostech, pojištění a tak dále. A to jsou často záležitosti, které jsou bilaterálně dohodnuty mezi členskými zeměmi. A já si myslím, že právě tento způsob je spíše nevýhodou. Je to tedy a jestliže ještě poradenství navíc je špatné, tak eh, s prostředkováním nic nedocílíme. Prostě je třeba, abychom lidi brali takové, jak jsou, včetně problémů, které mají, a abychom podporovali férovou mobilitu, ne mobilitu jenom pro mobilitu, jenom aby nějaká byla, ale prostě férovou mobilitu. Pokud EURES eh, zůstane pouhým zprostředkovatelem, eh, pak eh, mám několik otázek. Jak, se, jak to znamená v hodnocení pracovních míst, zejména tedy proto, aby byly, byla kvalitní pracovní místa, ne ta prekérní, národně, při, příhraničně, přeshraničně a tak dále. A e, tady zprostředkovatelé e, zatím jsou e, v této smlouvě zmíněni jako obce, také to sociální zprostředkování, to je velice, velice obtížné. Také by si dovedla představit, že EURES bude spolupůsobit na plnění garance mládeže. Také EURES by se možná mohl rozšířit co do své působnosti eh, na eh, učňovské školství, na praktické eh, využívání. A to prostě je třeba zajistit, aby ovšem pod tou praktickou výukou se neskrývala jakási, neskrýval jakýsi dumping. dumping. Také u garance mládeže my jako parlament si přejeme kvalitní pracovní místa v Evropě. Mám ještě další tři otázky na závěr. Zajímalo mě, zda komise počítá s tím, že budou do nařízení eh, zahrnuti sociální partneři. A zde bude zapsána jejich role podobně jako u ESF třeba nebo u eh, Všeobecné směrnice. A druhá otázka je, zakotvení eh, hraničních nebo přeshraničních partnerství eh, jakožto organizace ve síti OIRES a také by mě zajímalo, eh, jak to bude se zodpovědností za koordinaci, podávání žádosti a tak dále, jestli to skutečně zůstane jenom u těch přihraničních orgánů. Děkuji, máme ještě dva řečníky. Pak můžete odpovědět Elizabeth Schroeder a pak Edith Bauer. Ja, meine Fragen schließen sich. Eh, já se připojuji svými otázkami k předřečnici. Opravdu mě chybí to, že by eh, partnerství v rámci Euresu, což je ten nejlepší zprostředkovatelský nástroj a to nejdůležitější, že tedy v tom novém nařízení eh, to nehraje žádnou roli a to mě opravdu rozčiluje. Protože centrální evropský element přímo na místě se tady ignoruje. Tak je třeba si představit to, že mobilita z Paříže do Berlína je daleko menší eh, než regionálně. Podívejte se na čísla a uvidíte, eh, jak důležité je eh, zprostředkovat právě v příhraničních oblastech. Hm, eh, musím říci, že třeba ten přeshraniční pohyb mezi Německem a Francií je daleko, daleko intenzivnější než třeba na německo-polské hranici. Takže tady skutečně tady ta, to nařízení jde úplně mimo vůbec Eh, nereflektuje realitu v Evropě a tím pádem nemůže eh, využít eh, potenciálu. Ano, je třeba poměrně jednoduché, nebo bylo by jednodušší, kdyby prostě někdo tady z Německa šel přes hranici pracovat do Polska, což se tady celkem praktikuje, je to možná jednodušší, než z východ Německa dojíždět někam do Frankfurtu tady je skutečně třeba, abyste se informovali o tom, jak vypadá realita mobility v Evropě. To, eh, co vy si tedy představujete, že budete sedět u počítu a, a u počítače a posílat lidi eh, z Paříži do Berlína a z Brně do Varšavy, to je nesmysl. Nebo eh, třeba když se podíváte, jaká je třeba mo- mo- mobilita mezi, já nevím, eh, slovenském, maďarském, maďarském a rumunském, tam to funguje daleko intenzivněji, protože tam nejsou eh, jazykové bariéry. Čili eh, Euros by se měl starat o to, kde to je skutečně třeba. A já musím říct, že jak si lidé z terénu hm, v podstatě vůbec nemohou rozumět o tom, o co vám jde. A e, druhá věc, e, ten, tím hlavním prvkem při zprostředkovávání e, je také ten, že je to prostor pro podvody a těch podvodů je tady strašně moc. Eh, lidé by měli vědět, že zprostředkování, které jim zprostředková Evropská unie, že to je jisté, že tam je nikdo neošidí o jejich práva. A my skutečně máme takovéto případy, my je eh, známe. My tady máme velmi citlivou otázku vysílání pracovníků, případně i učňovských eh, poměrů nebo praxí. to, to jsou otázky, eh, kterými vy se moc nezabýváte, ale jsou to naprosto eh, klasické otázky, eh, které máme v té stávající směrnici. Je to skutečně tak, že se dělá opravdu poradenství tam, kde je to potřeba, kde na to máme lidi, kde víme, co to Eh, znamená, kde se v tom vysnáme, to, to skutečně je eh, důležité, toto má hodnotu. My prostě eh, nepotřebujeme prostě takové to zprostředkování, takové to obecné no, od počítače. To, no, k tomu EURES nepotřebujeme. My prostě tady EURES máme od toho, aby lidé věděli, jak na to, jak využívat svá sociální práva a tak dále. A to je smysl celé této sítě. Není poslední řečník. Za slovo. Když si vzpomínám na tu eh, poslední společnou práci, eh, kterou jsme odvedli na přípravě směrnice, jak mám opravdu problém, když se dívám na články 20, 22 a 23, protože dokonce i článek 7 já mám pocit, že tam dochází k určitému překrývání. Jedná se o překrývání mezi, těmito, mezi tímto směrnicí, mezi touto směrnicí a mezi tímto nařízením. Mám velice jednoduchou otázku. Předpokládáte, že by se tyto služby, tyto podpůrné služby pro zaměstnance eh, mohly později nějak spojit, protože ty ehm, podpůrné služby pro zaměstnanost se starají o mm, pomoc pro ehm, pracovní a životní podmínky, ale je to téměř podobné to jako eh, to, co se píše ve směrnici o podpoře volného pohybu pracovníků. Také bych vám chtěla připomenout, že jsme poměrně dost bojovali o národní kontaktní místa a o národní koordinační úřady, o národní koordinátory. A já tedy mohu opravdu ocenit, že vy zde navrhujete národní koordinační úřady. Nicméně, opět mám pocit, že tyto věci by se mohly jaksi propojit že by se to mohlo všechno spojit dohromady. Jsem si plně vědoma toho, že tyto národní koordinační úřady mají ještě další úkoly vedle úkolů, o kterých se píše ve směrnici o volném pohybu pracovníků. Nicméně, když si uvědomíme, to, že opravdu se zde ty věci překrývají, že jsou duplicitní, tak se vás chci zeptat, um, jak na to chcete zareagovat, nebo jak se domníváte, že se to vyvine v budoucnu. Takže předám slovo komisi, aby mohla odpovědět na tyto dotazy. Jenom jsem chtěla položit ještě trochu formálnější dotaz. Evropská komise začala pracovat na Euresu na tom základě, který byl spochybněn, eh, eh, šlo to na soudní dvůr. To, co přišlo nyní z komise jako návrh, eh, je také, že mm, by bylo, že by se možná mm, přáli, aby pro mě stáhl svůj návrh, nechtějí ignorovat eh, práci parlamentu. Takže je, za, mm, je zapotřebí zabývat se realitou vyjednávání v kontextu, který stanovil soudní dvůr, vyjasnil tedy a je, je tedy ještě ano, je tu ještě další právní záležitost, která se týká úlohy Evropského parlamentu jak už se zmiňovali kolegové, ale máte nějaký názor na, na toto, na viditelnost? Bude to určitě užitečné, pokud na tomu něco můžete říct jak pro nás, tak pro naše nástupce. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Co se týče prvního dotazu o tom, aby Eures nebyl příliš pasivní, nebo spíše nereagoval, ale spíše, aby byl proaktivní ve své činnosti, bych rád zdůraznil, že je tu celá řada prvků v tomto návrhu, které jsou zaměřeny na posílení možnosti proaktivně působit. Zejména to jsou prvky související s poskytováním informací, které zavádějí určité služby zaměřené jak na uchazeče, tak na poskytovatele pracovních míst, kde tedy bude příležitost je podpořit více, detailněji eh, mobilitu uchazečů o zaměstnání. A potom, co se týče partnerství, o kterém jste hovořili, zejména co se týče zaměstnavatelů, kteří se mohou registrovat přímo v Euresu, ale také například pokud se jedná o e, přiblížení se tomu trhu, tak se mohou stát národními poskytovateli. Máme tedy už tuto snahu o proaktivitu, o reaktivnost v našem návrhu začleněnou. Co se týče eh, potíží, ano, je tu celá řada překážek. v přeshraniční mobilitě pracujících především. To je jazyková překážka. Můžete se na to podívat v výsledcích Eurobarometru. Druhou překážkou je to, zda se podaří či nepodaří najít zaměstnání. První motivací k přesídlení v EU je nalézt zaměstnání. To je hlavním důvodem, proč lidé využívají mobilitu. Tento, tato překážka zůstává významnou v evropském kontextu do posud. Třeba, že tu je celá řada pobídek k mobilitě a v některých regionech není uspokojená nabídka pracovních míst. Jde o to, zda se s tímto vypořádat a jak se s tímto vypořádat při nedostatku informací. A EURES v tomto případě právě je nástrojem, který je zaměřen na sdílení přeshraniční informací, které jinak jsou doposud známy jen v národním pracovním trhu. Takže se jedná v této reformě o to, abychom to pokrytí těch, tři, těch 30 eh, rozšířili po evropské úrovni. Potom mobilní ehm, pracovníci jsou chráněni již nařízením 492 pracovníci, kteří eh, tedy pracují jinde, mobilní pracovníci, mají zajištěno rovnost zacházení. A tato směrnice týkající se výkonu těchto práv je zaměřena na posílení kontroly skutečného eh, provádění nebo vymáhání těchto práv. Není tu žádný rozpor mezi tím, aby na jedné straně zde byl mechanismus fungování evropského trhu práce ohledně míst, která mohou být sdílena z národní úrovně na mezinárodní, na, na přeshraniční. A na druhé straně, aby byla zajištěna rovno zacházení s pracovníky. Eh, jsou zde také obavy ohledně kvality pracovních míst, která, která mohou být sdílena prostřednictvím tohoto systému. Kontrola kvality se provádí na národní úrovni. Jedná se o pracovní místa, která jsou jaksi v omezeném oběhu do posud. A to na základě standardů, které fungují eh, národně a jsou už velice přísné. Sociální partneři, to je jedna z do, jeden z dotazů, který se také zazněl, jakou mají úlohu sociální partneři. Ty mají svou úlohu při zprávě Euresu a jsou také velice aktivní v podpoře iniciativy v eh, příhraničních regionech. Je celá řada hm, těchto příhraničních a přeshraničních pracovníků, pracovníků v Evropě eh, něco přes milion a eh, toto téma je zmíněno v rozpočtových textech, o kterých jste diskutoval v loňském roce a ty umožňují financovat takovéto komplementární iniciativy, zaměřené na doplnění těchto činností systému EURES, takže je tu na jedné straně síť partnerů eh, z privátní a veřejné sféry, umožňující sdílení určitého množství nebo prvků informací a určitou kontrolu kvality. A na druhé straně to jsou specifické prvky, které ještě umožňují ještě zaměření na určité eh, regiony, specifické regiony, a eh, spolupráci s národními službami zaměstnanosti. Takže to jsou tyto možnosti umožňující přeshraniční partnerství, tak eh, aby to fungovalo v tom globálním mechanismu. Co se týče rozčlenění návrhu, eh, nařízení návrhu směrnice o vymáhání těchto práv. Na jedné straně směrnice o vymáhání práv se zabývá právy migrujících pracovníků a ustanovení eh, týkající se toho článku 492 smlouvy o nediskriminování na základě národnosti, zatímco eure se dá k dispozici jako nástroj umožňující informovanost o možnosti získání pracovního místa, o podmínkách souvisejících s pracovním místem v případě mobility. Takže tyto dvě věci jsou komplementární, ale nic členským státům nezakazuje, aby e, silněji hráli úlohu v určité struktuře, která zde bude, e, v té směrnici například, zašení e, těch návrhů směrnice do systému EURES. Takže toto všechno je otevřeno pro konání na národní úrovni. Máme tedy dva cíle, které jsou spolu komplementární. A pak poslední dotaz, související s článkem 38 eh, nařízení 492. Ten návrh nařízení navrhuje jak kapitolu 2 nařízení 492 i článek 38 nařízení. A v článku 33 Eh, uvádí ustanovení upravující otázky kompetence o výkonu a delegace. Takže to jsou ty, eh, přesně ty otázky, které vyjádřil ve svých obavách parlament eh, v rozhodnutí z roku 2012. Děkuji vám mnohokrát. Tímto jsme ukončili naši výměnu názorů. Je tu několik různých eh, obtíží, my už jsme identifikovali v tom, co jsme hm, tady proskoumali, celou řadu různých návrhů. Edith Bauer se zmínila o jednom prvku, Juta Senrik o dalším prvku. Zmiňovali jsme se o návrzích, eh, které už byly prodiskutovány v rámci veřejné služby zaměstnanosti. Máme tedy legislativu, která by si zasluhovala vytvořit balíček. A v určitých naléhavých eh, situacích něco vždycky zlepšujeme, ale bylo by zapotřebí, abychom měli celkový návrh s návrhem eh, nařízení, aby to bylo rozčleněno. Měli jsme tady eh, diskuzi týkající se rozpočtu, měli jsme nyní diskuzi týkající se provozních záležitostí. A jsou tu určité potíže s interferencemi, takže si eh, myslím, že tento text na jedné straně je naléhavě potřebný. Je, je to cíl, který zapotře- které zapotřebí dosáhnout. Na druhé straně se bude obtížně vyjednávat, protože se týká velmi komplikovaného kontextu co do formální prezentace. A obsahuje eh, významné eh, prvky. Ještě jednou vám však chci poděkovat za to, že jste přispěli k vyjasnění tohoto eh, textu, eh, protože eh, my zde zastupujeme tedy parlament, tento text nás zajímá a Tímto se tedy informoval Evropský parlament, naše spolupráce bude dále dynamická a tímto skončíme nejen s tímto e, zasedáním, ale e, tímto zakončíme veškerou práci e, našeho výboru pro zaměstnanost sociální záležitosti v sedmém funkčním období. A proto vás chci vybídnout, abyste setrvali v sále. Společně se vyfotografujeme a potom si vypijeme eh, přátelskou číši před sálem. Děkuji vám všem, kdo jste se trvali až do posledních okamžiků.